No, dobré ráno, vážené kolegyně a kolegové. Vlastně měla bych říct, eh, vážený kolego, toto je velice mimořádný týden eh, v tomto eh, parlamentu. Bohužel několik politických frakcí se schází mimo Brusel, nicméně já jsem přesvědčená, že se k nám někdo během dopoledne ještě připojí, takže všechny zdravím a chtěla bych pozdravit eh, delegace eh, afrických skupin na našem jednání. Jste všichni vítáni a také bych chtěla eh, pozdravit paní Aisatu Umaru Ibrahim z delegace, která je tady také přítomná, je z Čadu a e, pracuje e, v asociaci PEL, která e, se zabývá životem domorodých žen v Čadu, je profesí inženýrkou a pak je tady paní Cejnabu Valete Ali. Dobrý den která je tuareškou z Mali. Musím říct, že velmi obdivuji hudbu z vašeho regionu. A musím říct, že je to velice zajímavé a povznášející. Paní Váte Ali je tuareškou, která pracuje s AČMA, což je organizace e, domorodých komunit e, z severu Mali. A pak je tady pan Josef Itrema Mokumu, který je mambutejským pygmejem a žije v Demokratické republice Kongo. E, vystudoval regionální e, rozvoj a, je, a pracuje v regionálním programu pro další rozvoj pygmejského národa. E, chtěli byste si vzít na pár slov mikrofon, abyste se zkrátce uvedli možná pan Josef Ikloma Mukmumu, který by promluvil jménem všech ostatních zástupců domorodých organizací. Můžete také hovořit francouzsky. Děkuji, paní předsedkyně. Máme společné prohlášení nás všech tří za účelem získání e, času, paní předsedkyně vážené poslankyně a poslanci, členové podvýboru pro lidská práva. My, zástupci domorodých komunit frankofonní Afriky z Čadu, Mali a Demokratické republiky Kongo, vám děkujeme za čest, kterou nám prokazujete tím, že se k vám můžeme takto obrátit během naší návštěvy Evropského parlamentu a Evropské komise. V rámci programu transferu kapacit eh, který realizovalo Centrum eh, pro rozvoj výzkum a e, vzdělání demo, e, domorodého lidu, který je také podporován Evropskou unii. Chceme využít této příležitosti, abychom e, vás informovali o svých obavách ohledně dodržování lidských práv v našich komunitách. 250 milionů obyvatel Čadu představuje obrovskou komunitu. Eh, jsou to lidé, kteří, 250 tisíc, eh, kteří eh, nemají žádný statut a Pel Mororo jsou především na jihu, kde nemají dostatečné podmínky pro pastevectví a chov dobytka a kde se často, kde často přicházejí o svůj dobytek. Rok 1987 byl rokem přijetí zákona, který ještě více omezuje jejich práva. A přitom je zde zákon číslo 4, z roku 59, který uznává statut nomádského obyvatelstva Eh, je tady eh, zároveň další problém a tím je eh, docházka do školy, která je těmto lidem a jejich dětem znemožněna. Chci říct, paní předsedkyně, že je zapotřebí, aby i pastevci dostávali příslušnou pomoc. Republika Mali je jednou ze zemí západní Afriky, na které, ve které žijí Tuaregové. Jsou to prapůvodní obyvatelé tohoto území, kteří již od nepaměti eh, vyvíjejí činnost na eh, našem území. Eh, Ty jsou také konfrontováni s řadou problémů, například suchem, z čehož vyplývá úmrtí dobytka a hlad nemají eh, k dispozici žádnou ochranu, eh, sociální pomoc a eh, podobně. I lid Tuaregů potřebuje pomoci v boji proti suchu, aby mohl vytvářet alternativní zdroje obživy a je třeba, aby e, získali formální statut, aby měli tím pádem na, e, rok na sociální ochranu, ochranu zaměstnanosti. E, toto jsou věci ve veřejném zájmu, paní předsedkyně. Je třeba více posílit decentralizaci, více posílit statut pastevectví. To všechno jsou věci, které jsou prioritami pro Tuaregy. Asi 600 tisíc eh, osob představuje eh, domorodé obyvatelstvo v Demokratické republice Kongo, což je asi 1% obyvatelstva. A eh, například banky při, se stará o část tohoto domorodého obyvatelstva tradiční způsob života e, bambu je dobře znám, nicméně země byla e, hodně postižena e, válečnými konflikty a bambu je národ, který byl velice často a dlouho obětí těchto konfliktů a také obětí velmi úporného drancování všech přírodních zdrojů země v rozhodujících eh, orgánech eh, nejsou eh, tito lidé zastoupeni, přestože je to vlastně popřením všech nejrůznějších mezinárodních norem, včetně prohlášení OSN o právech, o právech domorodého obyvatelstva. Chci také říct, že různé dohody mezi e, naší zemí a třeba Evropskou unii se vůbec nezabývají e, těmito e, kategoriemi obyvatelstva je třeba, aby jak OSN, tak Evropská unie eh, výrazně přispěly ke zlepšení situaci, eh, situace a aby se eh, zohlednily potřeby těchto domorodých národů v nejrůznějších programech, které jsou i s Evropskou unii dohadovány. Tito domorodí občané by měli mít také Eh, větší možnost se zúčastnit eh, delegací eh, ze svých zemí i do institucí Evropské unie, aby se tak více upřela pozornost na jejich situaci. Děkuji, paní předsedkyně. Za tato slova <clears throat> já vás ujišťuji, že náš podvýbor má velký zájem o zlepšení životních podmínek domorodých obyvatel. Proto jsme tu proto jsme například měli zástupce také na fóru pro domorodé obyvatelstvo v OSN minulé jaro. Vidím, že je tu paní Viro, která je vědeckou představitelkou Centra pro dokumentaci výzkum a, a já bych a, e, e, chtěla jí poprosit, aby rovněž pronesla pár slov paní předsedkyně, dámy a pánové, zástupci Evropského parlamentu. Chtěla jsem jenom připomenout, že projekt posílení kapacit domorodých národů u OSN je nejenom financován nástrojem Evropské unie, ale také programem, který se realizuje v partnerství s Vysokým komisařem pro lidská práva. E, toto je oblast, která již vlastně vlastně přináší výsledky již nějakých 30 let. Je to instituce, která e, reaguje na požadavky domorodého obyvatelstva e, angličtině, francouzštině, španělštině, ruštině, někdy také portugalštině jsou naše materiály vydávány a my se snažíme vlastně e, nejrůznějším způsobem, logistickou podporou a věcnou podporou pomáhat těmto komunitám při jejich Eh, účasti na nejrůznějších setkáních eh, na úrovni OSN, eh, které samo není schopné toto realizovat a domorodí občané tak mají tímto způsobem se možnost podílet se také na svém zviditelnění na internacionálních fórech a podpoře svých práv. Musím říct, že Unie v roce 2005 eh, přispěla eh, také k přijetí příslušné mezinárodní normy, která eh, uznává specifický charakter domorodého obyvatelstva. V roce 2004 Evropská komise uznala jedinečný charakter eh, aktivit eh, DOSIP, což je naše instituce, aniž by eh, se kolem toho dělalo mnoho publicity. Nám se to takto líbí více a musím říct, že i domorodé komunity dávají tomuto přednost. Nacházíme se ve strategickém místě v Ženevě a mohli bychom zneužívat této pozice, ale to nechceme. V roce 2004 jsme tedy byli uznáni jako dobrá instituce instituce v tomto směru a e, teď e, už je nám řečeno, že ten náš statut, který by nám, nám byl v té době přiznán, již nemůže být obnoven a že musíme pracovat s nějakou nevládní organizací, nicméně tím už by ten náš nezávislý statut a objektivní statut byl narušen a proto jsme e, začali vlastně s takovou argumentací, která má i písemnou podobu a byla vám rozdána v angličtině a francouzštině, abychom posílili naši žádost v tom smyslu, abychom pokud tady eh, by byla tato možnost, eh, bylo by dobré, kdyby se aktualizoval eh, ten příslušný právní nástroj aby, eh, tak, abychom mohli být zahrnuti eh, do eh, těchto nezávislých institucí pod hlavičkou OSN jako doslib. Vy jste nás již v roce 2009 jednou podpořili, tehdy se vlastně jednalo o financování, dostáváme určité prostředky z Ženevy, ze Švýcarska, ale již to nestačí a hrozí, že se nebudeme moci starat o ta práva domorodých komunit, jak činíme dosud. Takže myslím si, že eh, všude tam, kde eh, prostě se ty věci nedají řešit na místní a regionální úrovni, tak jsme vlastně jedinou instancí, kde se řešit dají. Děkuji. Děkuji vám, paní Biro. A já beru na vědomí vaši žádost a přání, které jste vyjádřila, protože my všichni se podílíme eh, na tom, jak jsou využívány prostředky z toho nástroje pro lidská práva. A nyní mohu říci konečně dobré ráno kolegové, protože už vidím několik kolegů, takže nejprve pan Howard. Já se chci připojit ke slovům eh, uvítání pro naše kolegy. Já nejsem sice expert, pokud jde o finanční nařízení, takže si souhlasím s tím, co říkáte je tady paní Gomez, je tady Trástínovou eh, zpravodajkou, je tady také eh, paní zpravodajka jedné z našich zpráv a dalších. Takže chci říci jenom dvě věci. Až pojedeme do Ženevy, tak díky vám budeme moci hovořit s domorodými obyvatel, obyvateli a posílit uh, roli kterou hrajeme, a jak pokud jde o lidská práva obecně, tak i e, pokud jde o práva domorodého obyvatelstva konkrétně. A ta práce, kterou jsme odvedli na dopady na domorodé obyvatelstvo, zejména pokud jde o například těžební průmysl, to bylo velmi užitečné. Já chci tudíž pochválit veřejně vaši práci. Zdá se, že máme problém se tlumočením do francouzštiny. Je to tak? Ano, děkuji. Děkuji, pane Havete. Ano. Za, zašleme delegaci do, radi, do té rady OSN a tam proběhne eh, další aktualizace o práci na tématu domorodého obyvatelstva. A teď několik eh, oznámení. Samozřejmě Nobelová cena míru k tomu, to je jedna důležitá věc. Několik eh, hlasů z tohoto parlamentu již uh, vyzdvihlo udělení této Nobelovy ceny místo předseda i předseda pro lidská práva, pan Buzek, také říká, že míru milovné prosazování a míru by nemělo být trestáno. A já jsem rovněž řekla, že se jedná o připomínku univerzálnosti lidských práv a vysoká představitelka rovněž řekla, že si přeje, aby pan Liu Xiaobo mohl se osobně dostavit a obdržet tuto cenu, což myslím, že je diplomatický způsob, jak požádat o jeho propuštění, ale to je alespoň moje interpretace. A já chci ještě nadnést jednu, jednu věc, kterou máme na srdci minulou středu tisková konferen- byla zrušena tisková konference po summitu EU-Čína, a to bez udání zvláštního důvodu. Byla celá řada různých důvodů, která byla uvedena například není co říct, nebo problém s načasováním, ale mezinárodní tisk byl informovan, že zatím je něco víc. Čtyři novináři z Číny, kteří měli naprosto platnou akreditaci do budov Evropské unie, Eh, se nemohli zúčastnit, bylo jim zabráněno, aby se účastnili té oznámené tiskové konference. A vysvětlení jsou různá, ale moje interpretace je taková, že čínská cenzura, o které všichni dobře víme, se nyní dostala až do Bruselu. A myslím, že eh, bychom měli zabránit tomu, aby něco takového pokračovalo. Evropská strana se pak rozhodla, že tito čtyři žurnalisté, kteří byli považováni za bezpečnostní riziko z čínské strany, by měli být vpuštěni dovnitř a čínská strana nesouhlasila a evropská strana tedy rozhodla o zrušení celé tiskové konference, i když samozřejmě tam mohli aspoň přijít a oznámit výsledky. Liu Xiaobo a udělení této eh, Nobelovy ceny je velmi uh, dobrou uh, připomínkou lidských práv v Číně. Neměli bychom hovořit pouze o partnerství na poli technologické a ekonomické spolupráce, ale musíme mít na paměti také to, že v Číně jsou odvážní jedinci, kteří se stále více ozývají. Dokonce i premiér, um, čínský premiér hovořil o potřebě zaručit právo svobodného projevu, právo lidí kritizovat vládu. A dokonce i premiér se stal obětí cenzury, protože oficiální tisková agentura Číny dokonce neuvedla tato jeho slova, premiérova slova. Takže musíme si být vědomi toho, že v Číně je řada lidí, kteří potřebují naši podporu a nesmíme připustit, aby čínská cenzura se prosadila i v Bruselu. A na žádost paní Andrikien jsem zaslala dopis čínskému velvyslanci v Evropské unii a v tomto eh, dopise vyjadřuje naše hluboké znepokojení nad situací ujgurské menšiny v Xinjiangu. Blogeři a e, aktivisté byli obviněni z toho, že vyvolávaly nepokoje v roce 2009. Paní Alin Abdín, který je synem paní eh, Kadirové ujgurské představitelky, údajně byl týrán ve vězení v Xinjiangu a podle různých zdrojů toto mučení způsobilo vážné poškození jeho zdraví. Takže já žádám, aby došlo k vyšetření těchto obvinění, že tu došlo k mučení. To by byla správná reakce ehm, čínských orgánů. Také jsem požádala o přeskoumání paní Lumia Inin, která byla odsouzena k doživotnímu odnětí svobody za názory, které vyjadřila na internetu v průběhu července 2009, kdy došlo k těm nepokojům v Xinjiangu. A ještě něco k Rusku. Dostáváme četné zprávy v uplynulých týdnech za to, že eh, jsou ohrožováni um, zastánci lidských práv v celém Rusku, zvláště v severním Kavkazu. Paní Magomedova, je, to je konkrétní příklad, který stojí za zmínku 29. listopadu, bude eh, pod výbor hovořit o této otázce a vzhledem ke konzultacím v listopadu EU-Rusko budeme mít předtím uzavřený briefing. A těšíme také doufáme, že dostaneme e, výsledky přeskoumání ze strany koho e, a usnesení. Ano, politické skupiny dospěli k dohodě na tom, že příští týden Evropský parlament vypracuje naléhavé usnesení o porušování lidských práv v oblasti Severního Kavkazu, zejména pokud je pana, pana Olega Orlova. Pan Orlov, jak víte, zastupuje vítěze Zacharovovy ceny, Sacharovovy ceny a víte, že je, e, byl obviněn Ehm, čečenským guvernérem, panem Kadyrovem, je proti němu vedeno trestní řízení. Bohužel pan Orlov tudíž nemůže přijet do eh, Štrasburku v říjn, 21. října a my jsme ho pozvali Eh, u příležitosti udělení nebo oznámení eh, vítěze Sacharovovy ceny za rok 2010. Já doufám, že politické skupiny podpoří tuto, eh, toto naléhavé usnesení, o kterém se bude dnes rozhodovat. Tak ještě Pride Parade v Bělehradě. Všichni jsme slyšeli ty zprávy v médiích tisíc lidí se sešlo, aby podpořilo Pride Parade 10. Eh, října. Několik z nás to podpořilo různými prohlášeními a já mám za to, že tam byl přítomen dokonce i vyslanec Evropské unie, což je silný výraz podpory. A vychází to z toolkitu Evropské unie který byl přijat ve vztahu eh, k právům eh, gayů, lesbiček a ve vztahu také k eh, zastoupení ve třetích zemích. Takže paní Marie Cornelissen byla rovněž v, v této parade, se účastnila tedy této akce, ale jak víte, tak došlo k násilnostem, došlo k incidentům a přestože manifestace byla chráněna policií a konala, se v prázdných ulicích, tak na různých místech došlo ke srážkám s různými chuligány a e, přitom došlo ke zraněním. 150 došlo ke 150 zraněním, ke zatčení 250 osob, z rozbití oken a automobilů. Takže doufáme, že Bělehradu se podaří najít cestu k tolerování druhých a že se nebude podobná situace opakovat. Stručně k Sudánu. Vřele vítáme rozhodnutí Rady pro lidská práva. Jsem k tomu, že mandát nezávislého experta na Sudán, pana Mohamed Čande Otmana, že tento mandát byl prodloužen. Je nesmírně důležité, aby jeho aktivita pokračovala, nebo jen v této chvíli stěžejní, protože situace na poli lidských práv Sudánu se zhoršuje. A pokud jde o referendum v lednu 2011 o sebeurčení Jižního eh, Sudánu, tak toto, toto datum se blíží. A ještě Demokratická republika Kongo Eh, po našem společném slyšení v červenci, tak eh, předsednictvo Meziparlamentního výboru EU AKT se rozhodlo uspořádat eh, zasedání na, a slyšení na příští, v Kinshase. Na příští plenárce se bude hovořit o situaci v Kongu a my bychom ten, toto měli přivítat. Prezida, eh, předseda Senátu a několik členů kongoleského, eh, končského parlamentu se zúčastní a Louis Michel eh, se, za Evropskou unii se také rozhodl, že podpoří toto jednání při svém schůzce s vysokými představiteli země. Evropský parlament také přijal usnesení eh, k Demokratické republice eh, Kongo 7. října minulý týden na svém plenárním zasedání právě eh, pro oblast ochrany lidských práv v Demokratické republice Kongo. Postupně se dostávám k závěru sdělení Kyrgyzstán. Měli bychom se zabývat také situací eh, pana Azimjama Askarova, který, je, eh, který byl 5. září eh, odsouzen k doživotnímu vězení a ke konfiskaci majetku. Je to ochránce a, a aktivista v oblasti lidských práv. Jeho právo na spravedlivý proces nebylo dodrženo. Je to prominentní bojovník za lidská práva a Eh, byl aktivní v oblasti Bazar Korgon. Eh, velmi se angažoval eh, v otázce dodržování lidských práv při různých konfliktech a odvolání jeho případu bude e, řešeno 22. října e, v oblasti Jalabat e, na severu země a chtěla bych, aby jsme posílili tu žádost vlastně přešetření celého případu a přeformulování, překvalifikování tohoto činu. Pan Howard ještě něco? Já bych eh, eh, chtěl říct, že to bylo všechno nesmírně informativní. Děkuji za to, že jste se s námi podělila o všechny tyto informace eh, a já bych chtěl podpořit všechny otázky, které jste tady zmínila. Eh, chtěla, chtěl jsem ještě požádat o další bod eh, na 6. Eh, prosince. Omlouvám se, že jsem to učinil pozdě, ale je, jde o to, že 6. prosince se v Bruselu koná velmi důležitá akce v oblasti lidských práv. Bude tady delegace a myslím, že i když máme poměrně nabitý program, že bychom je měli přijmout. A ne, uh, Pane Howarde, jistě v oblasti podnikání a lidských práv je hodně co říct. Pokusíme se tedy ty účastníky dané konference nějakým způsobem eh, pozvat. Marike Šárke a eh, já jsme včera položili dvě otázky komisi a radě ohledně norem v oblasti telekomunikací na mezinárodní úrovni a ohledně vývozu eh, té vyzvědačské eh, technologie do zemí, kde eh, mají velmi slabé výsledky v oblasti eh, ochrany lidských práv a myslím si, že toto budeme muset ještě posílit, abychom viděli, co může Evropská unie udělat pro větší ochranu lidských práv a tady bych eh, chtěla říct, že naše slyšení ohledně internetu a lidských práv v červnu eh, dospělo k tomu, že Nokia eh, vlastně uznala, že se E, zachovala e, špatně, že špatně pochopila situaci a jako firma se teď snaží chovat velice e, vstřícně a chce se podílet na ochraně lidských práv. Nicméně si dobře uvědomuje, že její konkurenti, jak z Evropy, tak z Číny, nejsou zrovna příliš aktivní v této, v této oblasti E, což není dobré pro lidská práva. A teď už si myslím, že se musíme začít zabývat naším hlavním tématem dnes dopoledne. 10. E, října je Světovým dnem proti trestu smrti. A jelikož Evropská unie Eh, má eh, jako eh, jednu ze svých největších priorit otázku odstranění trestu smrti zrušení trestu smrti, tak tady máme vlastně tuto příležitost. Máme tady doktora Clive Stafforda Smise, který je aktivistou v oblasti lidských práv a představitelem britské organizace Heart Retrieve. Myslím si, že eh, je to eh, veliká čest. Vy jste se hodně angažoval a hodně angažujete v této oblasti. A rovněž je zde také pan Alejandro Souza, který je právním poradcem mexického velvyslanectví. Ano, omlouvám se. Uvědomujeme si, že tady je vlastně velký počet eh, mexických občanů, kteří eh, čekají na eh, trest smrti na území Spojených států. Pak je tady pan Rafael Chenoy Hazan, který je výkonným ředitelem Světové koalice proti trestu smrti. A pak je tu také pan Michel Tielemans, který je předseda Kohomu a rovněž Velice vítám paní Veroniku Arno, která je ředitelkou multilaterálních vztahů a lidských práv na generálním ředitelství pro vnější e, vztahy Evropské komisi. Úvodem bych chtěla říct, že bychom si měli připomenout velké E, nasazení Evropské unie v této oblasti. Podle posledních údajů, které jsou k dispozici, je asi 154 zemí a území na světě, e, které e, se do různých stupňů, do různé míry rozhodly stáhnout trest smrti ze svých právních řádů. V minulém týdnu proběhla v Evropském parlamentu rozprava. Dá se říct, že se jedná o svého druhu úspěch, nicméně není ještě dosaženo konečného výsledku. Země, které stále ještě mají trest smrti na eh, světě, představují 43 eh, zemí a to je eh, ve srovnání s 48 státy v roce 89. Takže počet zemí, které mají ještě trest smrti, klesá. V roce 2009 to bylo 18 zemí, které tedy přistoupily k trestu, nebo které mají přistoupily k trestu smrti, takže je tomu tak, i v zemích, kde ještě eh, v trestních řádech figuruje trest smrti, se k němu utíká čím dál tím méně. V roce 2009 podle dostupných statistických eh, údajů eh, bylo to 5700, 5679 výkonů trestu smrti, což je výrazný posun od předchozích let takže eh, se opravdu tady dá vyznačit eh, určitý, eh, byť pomalý, pozitivní trend. Evropská unie v tomto směru stojí neochvejně na pozicích, které si stanovila a zrušení trestu smrti představuje jedním z našich největších cílů. Tam, kde ještě existuje, Evropská unie volá po potom, aby bylo od tohoto trestu upuštěno, aby byly dodržovány mezinárodní normy normy. Otázka, která se znovu a znovu objevuje, mimochodem i se chystá e, být prodiskutována na nadcházejícím valném schromáždění OSN. Evropský parlament přijal usnesení e, ve světle e, Světového dne boje proti trestu smrti 7. října. Předseda Evropského parlamentu pronesl prohlášení 8. října a Evropská unie a Rada Evropy, a to mám velikou radost, přišly přišli se společným prohlášením e, v ten samý den. Jak vidíme, lze i posilovat spolupráci mezi Unií a Radou Evropy. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici vám všem a v neposlední řadě ještě dřív, než e, dáme slovo našim vzácným řečníkům, e, tak bych chtěla říct, že po jednání bude s panem doktorem Olevem Stedfordem Smithem tisková konference a všichni jsou na ní srdečně zváni. Pane doktore, já bych eh, ráda, eh, kdybychom vám mohli předložit eh, také studii o trestech smrti na evropských občanech. Budu ráda, když tedy se tímto budete zabývat zhruba 10 minut a pak dáme prostor pro otázky a odpovědi. Takže pan doktor Clive Stafford prosím. Děkuji. Já si cením toho, že jsem byl pozván a jakožto američan a zároveň Brit, eh, tedy jsem trochu eh, takovou, eh, je to trochu schizofrení, ale budu teď hovořit jakožto američan. Děkuji za práci, kterou tady odvádíte. Já jsem dostal dopis od kolegy z Kalifornie, on mě požádal, abych vám ho předal, Michael Norman. Jeho úřad zastupuje 700 vězňů, kteří eh, očekávají trest smrti, kteří jsou v celách eh, smrti v, ve Spojených státech. A já chci říci, že jsem skutečně vděčný za vaši eh, práci. Nakonec se podaří, eh, vám jistě podaří eh, nás, vás, nás tedy zapače si vtáhnout do mezi civilizované národy, ale eh, každopádně Reprieve byl financován Evropskou komisí a um, Ale každopádně jsou tu některé panevropské návrhy, a my z nás, kdo působíme v Americe a také globálně, vnímáme tyto iniciativy jako velice důležité. Já jsem zastupoval přímo 300 vězňů, kteří byli odsouzeni k trestu smrti a z toho si člověk udělá velmi přímý bezprostřední obrázek toho, s čím se tito lidé musí vyrovnávat. To, o čem hovoříme, je přesně to, co říkáte, spolupráce. My rozhodně nikomu nevnucujeme konkrétní postup. Chceme ale pracovat na bázi spolupráce, tedy s různými vládami, tak, aby byly nakonec intervence co nejefektivnější. A pan Suzer z Mexická, me, z mexický zástupce, tak Mexiko je zářným příkladem protože Mexiko podporuje Mexičany, kteří jsou v celách smrti v Spojených státech. To je něco bezprecedentního u jiných zemí, můžeme se od nich učit. A pokud máte pomoc, mexické eh, vlády, když čekáte tedy na trest smrti, tak máte pětkrát vyšší šanci na to, že nakonec trestu smrti uniknete, než když nemáte tuto vládní podporu. A to je velice, to je nesmírně důležité. Ovšem eh, tedy přednost intervence ze strany třeba Evropské unie nebo přímo členských států za své, za své občany, za své státní příslušníky, to nemůžeme podceňovat. Já jsem zastupoval jednoho občana eh, Nikyho v roce 95 a tehdy britská eh, vláda, ehm, což chtěla, nebyla ochotná zasáhnout. A on mi řekl, že kdyby pouze britská vláda požádala o milost, tak by byl Niky dnes ještě naživu ale britská vláda naštěstí svůj přístup změnila a naopak intervenuje velmi intenzivně za britské občany, jak ve Spojených státech, tak po celém světě. A my s Brity spolupracujeme. Například Neil Revel asi před měsícem to byl přesně případ, kdy díky britské intervenci nyní mu nehrozí trest smrti. Takže ta ty e, intervence vládní mohou být velmi, velmi efektivní. Dokonce i v případech, kdy ta osoba není přímo příslušníkem tohoto státu, ale má jenom nějakou vazbu na evropskou zemi. Třeba Hank Skinner v nedávné době. Scházelo 35 minut a mohl být popraven, ale díky intervenci prezidenta Sarkozyho, protože on není francouz, ale má francouzskou manželku a díky Sarkozyho eh, intervenci byl 35 minut přes, před popravou zachráněn. A eh, v některých eh, případech můžou rozhodovat i vteřiny. Každopádně, evropské intervence by mohly být a měly být čím dál efektivnější. Nejdůležitější a první krok, který je potřeba udělat, je identifikovat osoby, kterým hrozí trest smrti v zahraničí. Ve Spojených státech sledujeme přes 2000 tři tisíce osob, které jsou v celách smrti. Snažíme se identifikovat jak Evropany, tak další. A Mark Norman, který vám píše z Kalifornie, říká, že podle něj je alespoň 54 představitelů a lidé s vazbami na zahraniční eh, země, které jsou v celách smrti pouze v Kalifornii. A samozřejmě, že v dalších v státech, Spojených států jich může být více a Spojené státy jsou jenom malou částí tohoto problému. Byl jsem v Pakistánu v únoru, tam je přes 7500 osob v celách smrti, to je skoro nejvíc eh, a máme tam i eh, britské občany, ale není, je, je obtížné tam vůbec najít, kdo tam je eh, odsouzen k trestu smrti. Prvním úkolem je tedy ty osoby vůbec najít a identifikovat. A to je opět něco, v čem lze spolupracovat. Nesmírně nám pomohly kontakty v Bruselu při identifikaci těchto lidí. E, pak existují případy, kde jsou legitimní právo na zásah, například e, konzulární e, prac, pracovníci mají eh, v rámci svého mandátu, v rámci své pracovní náplně eh, takto eh, podporovat své občany. Takže otázkou je, jak máme postupovat, aby byla intervence maximálně efektivní. Myslím, že Mexi- Mexiko se bude jistě eh, ochotno s námi podělit o své zkušenosti, protože oni v tom jsou eh, velmi zkušení a velmi dobří. Před dvěma týdny ombudsman v Ukrajině nám nesmírně pomohl eh, v takovou krátkodobou pomocí a pomohl tím, jednomu ze svých státních příslušníků ve Virginii. Můžeme tedy budovat koalici vlád, nevládních organizací, eh, jak v Evropě, tak po celém světě, abychom identifikovali problém a abychom pak zasáhli ve prospěch těchto odsouzených. Nechceme pomáhat jenom Evropanům, ale eh, ta intervence, která je legitimizovaná jejich národností, pomáháme i dalším lidem, kteří jsou v celách smrti. V Jemenu na mě velmi zapůsobilo, když jsem hovořil s některými Jemenity, kteří si vůbec nebyli vědomi, že s tím je nějaký problém. Oni si mysleli, že jsem z Marzu, když vůbec ho, něco říkám proti trestu smrti. Takže tím, že hájíme naše občany, mám tam několik občanů, tak tím de facto odvádíme důležitou práci i pro další vězně, kteří, které čeká stejný, eh, kteří čelí stejnému osudu. Já se každopádně těším na dobu, kdy už tento problém nebude existovat, ale eh, do té doby rozhodně nebudu sticha. Děkuji. Děkuji, hovořil jste velmi stručně, myslím, že to bylo takových 8 minut. Pořád se dívám na hodinu, protože v Americe vás hned praštějí, když nedodržíte eh, časovou eh, lhůtu. Dobrá, takže teď eh, bychom dali slovo panu Suzovi, který bude hovořit tedy o té zásadní roli mexické vlády v Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za pozvání na toto slyšení. Máme dnes možnost vyměňovat si s vámi názory o zásadních prioritách mexické vlády a ministerstva zahraničí. Pro státní příslušníky Mexika žijící v zahraničí jde nám o ochranu těch, kteří jsou vystaveni riziku eh, trestu smrti. Jde nám o to, abychom je ochránili jak diplomatickými snahami, tak i snahami o spolupráci v soudnictví. Chceme využít všechny nástroje pro to, abychom ochránili příslušníky Mexika na národní, ale i mezinárodní úrovni. V roce 1999 eh, došlo ke konzultacím s Mezivládním soudním dvorem. Tam šlo i o to, abychom se zaměřili na eh, dohody o lidských právech a jak jsou vykládány na ostatních kontinentech a hlavně co se týče trestu smrti. Šlo nám hlavně o to zajistit eh, vykládání tohoto práva. Pokud například toto právo není eh, vykládáno stejně ve všech státech, žádali jsme také pomoc konzulátu. Samozřejmě naše snahy probíhají na mezinárodních úrovních a odkazujeme se také na rozsudek eh, Mezinárodního soudního dvora pro lidská práva. Mezinárodní soud pro lidská práva v roce 2000 vytvořil program, který by měl ochránit příslušníky Mexika, kteří jsou ohroženi trestem smrti. Tím vznikl právní základ, který bude sloužit pro ochranu těch, kteří by měli být podrobeni trestu smrti, obzvláště na území Spojených států. Tento nástroj má široké rozpětí a týká se všech, kteří byli jak odsouzeni k trestu smrti, ale i těch, kteří jsou ohroženi trestem smrti, tedy mohli by být podrobeni trestu smrti. Jde nám tedy o zabránění trestu smrti a samozřejmě o navázání spolupráce s příslušnými konzulárními odděleními. Samozřejmě jde také o to, abychom zabránili trestu smrti u odsouzených Mexičanů a nebo abychom mohli znovu obnovit soudní řízení. Chceme poskytnout právní podporu právě těmto odsouzeným nebo těm, kteří se nacházejí v soudním procesu. Podle amerického práva jde o různé druhy žalob a všechny se týkají trestu smrti. Jde nám o to, abychom zaručili konzulární ochranu Mexikanů v Mexičanů v Americe. Jde nám o to, abychom vytvořili základní právní nástroje pro to, aby byl například trest smrti zrušet, a nebo aby mohlo být soudní řízení obnoveno a aby mohly jednotlivé soudy projednat znovu ten případ a proskoumat, jestli je trest smrti nevyhnutelný. Provádíme různé posudky a to vše by mělo zpět k tomu, abychom zrušili již eh, odsouzený trest smrti. Zabývali jsme se jednotlivými případy, které se ocitly před americkými eh, soudy. Posuzujeme případy jednotlivě, posuzujeme, kdy je nutný zásah právníků, kdy je nutné zasáhnout, protože opravdu bezprostředně hrozí trest smrti. Často dochází k tomu, že je potřeba zasáhnout velmi rychle a konzulární oddělení musí odsouzeného ochránit ve velmi krátké době. Já sám jsem pracoval v příhraniční oblasti a často docházelo k tomu, že se úřady během prvních hodin eh, vazby museli pokoušet různé aktivity v zabránění trestu smrti. Často jsme se také setkávali s tím, že čas byla zapojována konzulární oddělení a že byli povoláváni také právníci, aby pomohli. Ve Spojených státech máme 50 konzulárních oddělení. Situace je opravdu alarmující. Máme úředníky, kteří se zabývají ochranou Mexičanů právě na těchto konzulárních oddělení. Pracuje pro nás také 21 právníků, kteří se specializují na trest smrti. A tito úzce spolupracují s ministerstvem zahraničí. Samozřejmě zaměstnáváme i další odborníky v psychiatrii, v psychologii a neuropsychiatrii. Rád bych vám nyní jmenoval několik čísel. Můj předřečník již o některých číslech hovořil a já bych mu rád poděkoval. Program, který v současné době běží, eh, by měl vést k tomu, že bychom měli zrušit trest smrti. Došlo k pětistům případům trestu smrti, tedy odsouzení, kde jsme zasáhli. Došlo dokonce k tomu, že trest smrti, k trestu smrti bylo odsouzeno devět Mexičanů. A nám se podařilo zabránit šestistům odsouzení. Rád bych poděkoval mexické vládě, také paní Ashton, která se k, tomu případu, těm případům také vyjádřila. Nemůžu se teď věnovat eh, jednotlivým detailům, ale šlo samozřejmě o závazky Rady Evropy a samozřejmě nám pomohl i tento podvýbor. Rád bych také vyslovil dík nevládním organizacím a právníkům, kteří se touto problematikou neustále zabývají. Děkuji vám, pane Suzo, za Eh, tyto informace o činnostech eh, mexických eh, orgánů v této oblasti. A teď bych chtěla dát slovo pana Rafa, panu Rafaelu Šenvilu Hazánovi, výkonnému řediteli Světové koalice proti trestu smrti. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, Eh, jsem členem FICPM, což je francouzská eh, organizace pro boj proti trestu smrti a zároveň tedy členem eh, KOHOM a tím združujeme stovky organizací napříč celým světem. Byl jsem požádán, abych stručně pojednal o tomto tématu. Musím říct, že e, minulý týden jsme oslavili osmý e, světový den proti trestu smrti. Dobrá příležitost e, se podívat na to, co se změnilo za tu dobu. Za prvé vnímáme výrazný pokrok v této oblasti. 139 zemí na světě zrušilo de jure nebo de facto trest smrti. 58 zemí či území stále ještě mají trest smrti a ve svých právě právních řádech ho užívají. V roce 20, 2009 pouze 18 zemí trest smrti provedlo. A za těmito uh, údaji je obrovské hnutí směrem ke zrušení trestu. V roce 1981 pouze 35 zemí zrušilo tento trest, zatímco dnes dvě třetiny E, zemí na celém světě e, de jure či de facto tento trest již nemá. Poslední příklady jsou Burundi a Rwanda v roce 2008, Togo v roce 2009 a nebo Nové Mexiko také v roce 2009. Nicméně Situace zůstává v některých oblastech stále velmi obtížná, jak všichni víme. Nejprve je to Čína. Čína zde byla zmíněna. E, velmi obtížná situace v oblasti lidských práv e, v této zemi stále panuje. E, tam tedy je trest smrti vlastně vnímán jako obrovský problém i vzhledem k netransparentnosti celých těch právních procesů. Je tam asi 6 tisíc trestů smrtí vykonaných ročně, ale pouze 2009, v roce 2009 to bylo 714 eh, či 40 eh, trestů smrti, eh, o kterých vyšly oficiální zprávy. Další velká oblast je Blízký východ. Tady je situace také velmi svízelná eh, v islámských eh, zemích, eh, které jsou spravovány podle práva šaria. Především v Iránu, kde víc jak 388 trestů smrti v roce 2009 a to v důsledku útisku po červnových volbách v té zemi v loňském roce. Pak je tady spojen, země jako Spojené státy, ta byla již velmi eh, stručně pojednána v předchozím příspěvku a v Emiratech také proběhly exekuce v roce 2009, více jak 50 lidí bylo, eh, bylo tedy, eh, byl na nich vykonán trest smrti a další čekají v celách smrti. Takže Eh, přece jenom na základě těchto údajů vidíme určité, určitý posun. Eh, ve Spojených státech ve Spojených státech je tedy E, příklad země, která je e, velmi často citována jinde ve světě na podporu stále existence trestu smrti. Jednou z obětí e, tohoto systému jsou samozřejmě především ti odsouzení. Mohou to být často ženy, homosexuálové, mladiství. Za poslední tři roky to bylo 25 mladistvých, kteří prostě byli podrobeni trestu smrti v Jemenu a Saudské Arábii a Iránu. Také to mohou být lidé, kteří eh, mohou být eh, duševně nemocní. Před dvěma týdny Teresa Lewis eh, byla popravena ve státu Virginie. Je to žena, která měla IQ na, odhadované na 70-72 jsou to také lidé, kteří jsou z etnických či náboženských menšin. I takové příklady existují. Rovněž se může jednat o lidi odsouzené k trestu smrti z politických důvodů v důsledku politického útlaku v Iránu, v Číně a v celé řadě dalších zemí po celém světě. Závěrem bych chtěl ještě zdůraznit, jaké jsou trendy do budoucna a jaké musí být nové způsoby našeho boje. Ze zeměpisného pohledu samozřejmě je to střední východ Asie a Spojené státy, které zůstávají naší prioritou prioritními oblastmi ale rovněž si eh, eh, děláme velké obavy ohledně situace v Střední Americe, především v Guatemale a Nikaraguji, kde se vlastně eh, tyto věci znovu diskutují a diskutuje se o znovu zavedení trestu smrti. Ohledně dalších aspektů pašování narkotik je velký problém v posledních letech a i do budoucna to tak vnímáme. Celá řada zemí eh, říká, že znovu zavede trest smrti právě eh, pro potrestání těchto trestných činů. Eh, v Jižní Americe, ve Střední Americe je celá řada odsud, rozsudků právě v této oblasti, podobně v Asii i v Číně. Pak je tady ještě argument terorismu, který se také objevuje čím dál tím více více přítomen v diskuzích o tom, zda zrušit či znovu zavést trest eh, smrti. A eh, pak samozřejmě v islámských eh, státech spravovaných podle šarí je zase trest smrti velmi důležitým tématem, kterým se budeme muset do budoucna zabývat. Eh, jaké jsou zase důvody k určitým nadějím, například moratorium v Mongolsku, budoucí možné kroky v Bělorusku, tam jsme také velmi optimističtí co do vývoje situace. A pak jsou tady určité pozitivní eh, aspekty, pozitivní znaky z Afriky, Gábonu, Mali a jinde. A v Asii je také eh, do určité míry politická vůle eh, nevykonávat trest smrti například v Pakistánu a jinde tendence směrem ke zrušení trestu smrti také roste proto, že občanská společnost, vlády a mezinárodní instituce, jako třeba eh, jako společenství Evropské unie, eh, se účastní Světového kongresu proti trestu smrti, který organizuje ICPM a také dalších iniciativ v neposlední řadě organizovaných eh, španělskou vládou, tak jak byly zahájeny v minulém týdnu v Madridu. Eh, každopádně je cesta směrem k úplnému trestu smrti nevyhnutelná. Děkuji. Děkuji za eh, tuto, mm, za to, že jste nám dal trochu naděje, pokud jde o země, které jsou na cestě ke zrušení trestu smrti. Včetně Běloruska, které jste zmínil. To je opravdu zvláštní případ, protože je to jedna ze zemí východního partnerství Evropské unie a my musíme vedlivě sledovat, co se tam děje. A nyní se obracím na evropské instituce. Je tu pan Tielemans, předseda KOHOM. Prosím, máte slovo. Velice děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěl bych vám nejen vyslovit díky za vaše pozvání, ale zároveň také při stejné příležitosti pozdravit všechny vaše členy a členky podvýboru pro lidská práva. Dnes paní předsedkyně upřu pozornost ve svém příspěvku především na návrh usnesení eh, pro valné schromáždění OSN. A Teď tedy budu hovořit anglicky, abych byl dobře vnímán na této úrovni. Chci připomenout, že když jsme chystali 18-měsíční program tria předsednictví, maďarské, španělské a belgické předsednictví, tak trest smrti byl explicitně zmíněn jako jedna z nejvyšších priorit eh, na poli lidských práv. Zrušení trestu smrti jak jsme se dohodli, zůstane také na mezinárodní agendě Evropské unie. Belgie se tudíž rozhodla vyčlenit jeden z workshopů EU NGO právě tematice trestu smrti. Jak si jistě vzpomínáte, toto forum se konalo 12. až 13. července a jeho celkovým tématem, zastřešujícím tématem byly nástroje pro lidská práva, a v tomto workshopu, který se týkal eh, trestu smrti a to, jak Lisabonská smlouva a změny, které přinesla, jaký mohou mít vliv. K tomu eh, občanská společnost měla několik doporučení a já nebudu zacházet eh, do přílišných podrobností, ale jenom podtrhnu čtyři klíčové body. Ucelenost, konzistentnost politiky Evropské unie. Za druhé, spolupráce s dalšími členskými státy, dalšími stranami a občanskou společností. Za třetí, vzdělávání a informovanost. A to jak doma, tak v zahraničí. Za čtvrté, účinnost a efektivnost při využívání všech nástrojů, jež máme k dispozici a také správné eh, zhodnocení toho, co lze ještě zlepšit. A jedno z těch konkrétnějších, přesnějších doporučení bych trošičku rozvedl. Za prvé, na foru se konstatovalo, že organizace seminářů pro členy národních parlamentů a také vytvoření sítě poslanců za zrušení trestu smrti je něco, co se setkalo s mm, širokou podporou. Za další, podpora transparentnosti z, ze eh, strany těch zemí, které stále ještě mají eh, trest smrti, tak aby informace o popravách byly zasílány, aby se dostaly do rukou eh, vys, vysoké zástupkyně Ashtonové. Protože pochopitelně, že ta může se hrát důležitou roli při vytváření této sítě A teď se dostávám k tématu OSN. Jednotlivé orgány a agentury OSN, například generální tajemník a další, vypracovali různé zprávy, různé dokumenty, jak jsme slyšeli od zástupců občanské společnosti. Roz, rozběhl se určitý celkový trend směřující k moratoriu, ne přímo zrušení trestu smrti v mnoha zemích. Ale také vyplynulo, že pro země, které nadále eh, pro, provádějí trest smrti, by měly být transparentnější. A generální tajemník poukázal na nedostatek spolehlivých údajů o popravách. Jeden z předřečníků rovněž upozornil na Eh, tento problém v souvislosti s jednou zemí. Jak budeme postupovat na valném schromáždění OSN? Letos budeme, a když říkám budeme, tak myslím nejenom Evropská unie, ale celá široká koalice zemí, které spojuje stejný názor. Je to průřezový přístup, eh, napříč různými regiony a bude představeno usnes rezoluce, eh, představena rezoluce na valném, dostane se až na valné schromáždění a pro nás je nejdůležitější klíčovou prioritou, aby tato rezoluce potvrdila a zároveň ilustrovala sílící trend Eh, moratoria a rušení trestu smrti, aniž by tím byly oslabeny předchozí rezoluce z roku 2007-2008. Takže opakuji. Jde o to, abychom získali víc hlasů na podporu této rezoluce. Minule se eh, hlasovalo 80 devět, vlastně celkem přes 100 států hlasovalo ve prospěch rezoluce. To znamená, že se těší tato rezoluce podpoře ve všech možných regionech. A bylo rozhodnuto o ustavení Task Force v New Yorku. Tato skupina by se stávala z klíčových hráčů ve všech možných regionálních skupinách, aby to nejenom Evropská unie, které by napomáhaly celému procesu a také proces navrhování a předkládání té rezoluce. Evropská unie je samozřejmě členem této task force, ale zmíním ještě další země. Angola, Argentína, Burundi, Chile, Chile východní Timor. To jsou některé ze států, které jsou členy této task force. A ještě závěrem poslední novinky z New Yorku. Za prvé, navrhovatele se shodli na znění, takže to postupuje rychle. Pokud to bude probíhat podle plánu, tak rezoluce bude představena členům OSN příští týden. A chci poukázat rovněž na to, že pokud jde o pořadí jednotlivých kroků, jak Evropská unie a další státy i v rámci také skupiny těch takzvaných sponzorů, těch navrhovatelů, spolunavrhovatelů, nastartuje, eh, zahájí rozsáhlou kampaň, jejíž cílem bude lobovat za získání dalších hlasů, další podpory, jak to bude pokračovat, dokud nedojde k přijetí rezoluce. A ještě posledních několik bodů z našich kontaktů se zeměmi, které stále trvají na eh, eh, trestu smrti, zvláště tedy s některými. Máme jisté náznaky, že přimhouří oči eh, nad přijetím ehm, této rezoluce, to, to znamená, to je dobrá zpráva, i když nebudou přímo rezoluci podporovat. A ještě kromě té rezoluce stojí za zmínku, že v bilaterálních kontaktech Evropská unie neustále nadnáší téma trestu smrti při konzultacích s partnery. A chci také říci to, že de facto s některými zeměmi, de facto se všemi se snažíme maximalizovat lobování a někdy oficiální, někdy mé, méně oficiální, někdy nenápadné a e, existují různé příklady, mnoho příkladů této spolupráce. Jistě můžeme si klást otázku, na kolik je to efektivní. Ale jde tady o to, abychom vytrvali v našem úsilí a vysílali neustále stejné poselství a přitom nerozlišovali, neměli dvojí standardy. Aby bylo jasné, že skutečně Evropská unie proti trestu smrti bojuje. Děkuji, pane Tilemans, děkuji vám za to, že jste vysvětlil aktuální situaci, pokud jde o rezoluci na valném schromáždění OSN. A nyní chci poprosit paní Arno za DG Relax, to znamená Evropskou komisi, Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste sama zdůraznila, jedná se o prioritu Unie ve všech jejich složkách a vidím tady celou řadu eh, průkazných důkazů. Eh, ty hlavní směry kterými přispívají i členské státy ohledně e, lidských práv, obsahovaly právě zrušení trestu smrti již v roce 98. Paní Ashton z toho učinila svou vlastní prioritu, jak také oznámila parlamentu v letošním roce. E, chtěla bych se trochu vrátit k tomu, co řekli kolegové a usadit vše e, do kontextu IAS. Myslím, že je zapotřebí, aby nám šlo čím dál tím o větší e, soudržnost a konzistenci, jak co do nástrojů, tak co do aktérů. Co se těch nástrojů týče, tak Michel Tillemans světlil teď, jak zajišťujeme lobbying na úrovni OSN a co chceme s naším um, usnesením, bude to třetí svého druhu. Také hovořil o bilaterálních demarších, těch bylo asi 30 v loňském roce, to znamená asi jedna týdně. Především se jedná o Irán a Spojené státy a později se ještě vrátím k tomu, proč třeba v případě Číny je tady e, tak e, trochu e, vákuum. Rovněž podporujeme konference a semináře, protože Eh, se nám zdá velice důležité, jak to také Michel Tilemans zdůraznil, eh, trochu více zajistit osvětu mezi eh, lidmi na světě a také v Evropské unii bohužel je také dost lidí pro trest smrti a proto vidíme jako velmi důležité z politického hlediska a také na úrovni univerzitní komunity vysvětlovat, že toto je nástroj, který je nejenom z etického hlediska zavržení hodný, tak je také neefektivní především. A jak to také řekli kolegové z Retrieve a, Reprieve a z sítě proti trestu smrti, máme e, ten nástroj, který je oblíbeným nástrojem Evropského parlamentu a my vždy e, vlastně děkujeme za vaší e, podporu. Je to Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva a v rámci tohoto nástroje je 16 projektů v realizaci a v příštím roce vlastně ještě bude další výběrové řízení, aby se v tomto směru směru aktivity eh, posílili. Těch aktivit je celá řada. Nejprve prostřednictvím sítí, eh, tak eh, to jsou vlastně představitele ti kolegové, které jste dnes pozvali. Pak jsou tady zástupci v jednotlivých členských státech, ti pracují na osvětě, a to není tak úplně jednoduché na úrovni obyvatelstva. E, také jde o právní pomoc v konkrétních případech a také jde o monitoring podmínek výkonu, protože, jak víte, nám nejde jenom o to, aby se snížil počet těch trestů smrti, ale tam, kde existují, e, se chceme alespoň ujistit, že e, ty tresty smrti jsou vykonávány za dodržování alespoň těch minimálních mezinárodních podmínek a norem. To znamená, země, které e, nejsou e, abolicionistické, to znamená zatím provádějí trest smrti, tlačíme k tomu, aby je používali pouze e, pro ty nejtěžší zločiny a aby se ta soudní řízení, ty soudní pře odehrávaly za dodržení těch principů spravedlivého procesu. Eh, také jste hovořili o zvláštní roli z Rady Evropy a našeho eh, vlastně propojení s Radou, Evropou, Radou Evropy. My jsme s Radou Evropy v letošním roce také pracovali na eh, případu Běloruska, abychom toto poslední zemi v Evropské organizaci pro spolupráci Eh, angažovali v tomto směru. Je důležité, aby i partneři tuto eh, soudržnost a efektivnost eh, udržovali na vysoké úrovni. Usnesení parlamentu nám v tomto pomáhá, protože to je silné a jednomyslné politické sdělení. Tady si myslím, že je jasné, že všichni za vámi stojí. A jak Michel řekl, je také důležité, aby evropští poslanci kteří jsou vlastně zástupci e, občanů a kontaktními e, osobami pokračovali v této osvětě. A pak je tady ještě občanská společnost, e, nejenom proto, že realizuje určitý Eh, počet záruk, eh, zajišťuje monitoring, právní pomoc a tak dále. My vlastně prostřednictvím občanské společnosti realizujeme celou řadu našich eh, aktivit a také je důležitá při sběru údajů. A tady se vlastně dostávám k Číně. Čína je jedním ze států, kde probíhá největší počet Eh, trestu smrti, výkonu trestu smrti a kromě toho ještě Irán a eh, USA, na které se eh, soustředíme. Proč ne na Čínu? Protože tady je prostě taková velká černá díra a musím říct, že o tom vždy diskutujeme v našich dialozích o lidských právech, které se odehrávají dvakrát ročně. Je tady totální netransparentnosti. Prostě se neví. Neví se nic. Neví se nic o těch procedurálních otázkách, neví se nic o těch osobách, jich se to týká a tak dále. A teď vlastně eh, nejvyšší soud v Číně, a to je velmi významný obrat, se začíná zabývat zabývat těmito otázkami. My bychom se toho chtěli více zúčastnit, ale máme velmi malou možnost eh, k přístupu. Jsou tady ještě jiné země, chtěla bych se o nich zmínit. Eh, kolegové se zmínili o demokratických zemích, eh, Spojených státech a tak dále. Protože se teď pohybuji v Asii, tak bych chtěla zmínit i Japonsko. Je třeba vidět věci z dlouhodobějšího horizontu. Pokud nám jde o zrušení trestu smrti, tak to je také otázka vlastně i těch nových finančních výhledů. E, investice dlouhodobého charakteru jsou důležité. Japonsko například znovu začalo letos v létě provádět trest smrti. A i když se snaží, aby věci byly transparentní, a je to poprvé, co vlastně e, e, vyzvali novináře, aby sledovali věc v tom, při tom výkonu, tak to celé není velmi dobrým znamením. A co se týče soudržnosti mezi partnery, já jsem hovořila o Evropském parlamentu, o občanském občanské společnosti a také o členských státech. A v tomto ohledu si myslím, že je třeba prostudovat návrh, který přichází od organizace Reprieve, v podstatě jde o to využít i diplomatických demarší členských států a jejich konzulární sítě, abychom zjistili, zda se dá dělat více. Prozatím byla politika Evropská unie jasná a španěl, eh, mexický kolega to dobře připomněl. Zatím se vlastně intervenuje, eh, co se týče jednotlivce, ať už je jeho národnost, barva či eh, sexuální orientace jakákoliv. A teď je třeba se zamyslet nad tím, zdali, pokud chceme být být efektivnější, eh, bychom neměli postupovat ještě eh, dále a jinak. Je tady samozřejmě Lisabonská smlouva, je tady také otázka spolupráce na konzulární úrovni, která se začíná rozebíhat. Je tady skupina, která se právě tímhle aspektem zabývá uvnitř členských států. To by byla jedna cesta. A pak je tady další věc. Čtyřikrát ročně e, všechny kontaktní body pro lidská práva se ve Washingtonu setkávají. E, další jednání bude v prosinci letošního roku a tohle možná je jedna z věcí, která by mohla být na pořadu jednání. Myslím si, že to je zajímavá myšlenka, e, měli bychom ji ještě více rozpracovat. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Arno. Já si myslím, že je to opravdu velice povzbuzující e, slyšet vás, že e, opravdu konkrétně pracujete na konkrétních krocích v této oblasti. Je to opravdu velmi povzbuzující pro ochranu lidských práv e, na světě a také to vytváření těch kontaktních míst, focal points, je jistě záslužné. A teď se dostáváme k závěru našeho Eh, seznamu řečníků a nastává čas eh, rozpravy. Mám tady již tři žádosti o slovo. Paní Gomez, eh, paní Lotford a ještě jedna kolegyně, takže paní Gomez jako první. Děkuji, paní předsedkyně. A díky všem účastníkům této nesmírně důležité diskuze. Bylo už hodně řečeno o tom, jak se Evropská unie angažuje v boji proti trestu smrti. A já se zaměřím na nutnost implementovat tento program. Ten program za identif- k identifikaci evropských občanů, kteří jsou v celách smrti. To je důležitý nástroj naší kampaně za všeobecné zrušení trestu smrti. Jak bylo řečeno, řešením jednoho případu můžeme posílit debatu s orgány zemí, které stále praktikují trest smrti a zvýšit tak povědomí o tom, že se jedná o jakýsi barbarský krok, eh, proces, který k ničemu nevede. A um, když jsem byla portugalskou velvyslankyní v Indonésii, tak bylo zajímavé být svědkem toho, jak reagovali lidé, média a další, když jsme s nimi o tom hovořili. Bylo to něco, co jim otvíralo oči. Čili není to jenom o tom, abychom někoho zachraňovali, ale je to také o určitých vazbách a o, jedná se o zásadní nástroj, který nám může pomoci prosazovat celkové zrušení tohoto trestu. A komise paní Arno jistě tomu věnují velkou pozornost, ale jenom chci říci, že je dobré, abychom použili to, co je v usnesení z minulého týdne, to znamená to, že má vzniknout tento program. Je to usnesení, které již bylo přijato minulý týden. Ne, já bych chtěla, abychom v parlamentu usilovali o větší účinnost v našich diskuzích a v našich dalších činnostech při ve vztazích eh, s orgány z, jedno, z jednotlivých eh, zemí, s trestem smrti, ale také ve vztazích s radou, s vysokou představitelkou, i ve vztahu k zemím, které zatím jako třeba Čín, Čína, které zatím se brání, které eh, jsou více obstrukční. A teď k program, pokud jde o ten program, tak příklad Mexika je eh, opravdu chválihodný, měli bychom se z jejich zkušeností učit. Děkuji. Děkuji paní Gomez a paní Lochbíle, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rovněž bych ráda poděkovala jednotlivým řečníkům. Děkuji jim za doporučení a prohlášení, která zde pronesli. Ano, my v Evropském parlamentu se vlastně s nimi shodneme, ale dobře si vzpomínám na rozpravu z minulého týdne. Tam se někteří poslanci vyjadřovali ve smyslu smysluplnosti trestu smrti. Samozřejmě tuto skupinu bychom také neměli smést ze stolu. Je to malá skupinka pravicově zaměřených poslanců, ale je tu tento názor. K tomu usnesení. Minulý týden jsme se při návrhu usnesení setkali s něčím, o čem jsme se nemohli vyjádřit jednomyslně. Myslím, že o tom musíme diskutovat. Jde o to, abychom v té strategii omezili okruh osob, kteří mají být potrestáni trestem smrti na základě kriminálního činu. A ozvala se zde taková myšlenka, že bychom se měli na to důkladněji podívat. Myslím, že se tak vyjádřila World Coalition. Měli bychom se tedy zaměřit eh, na ty drogové programy nebo programy boje proti eh, obchodování s drogami. Samozřejmě to je smysluplné, ale mohlo by to vést v některých zemích k tomu, že obchodci s drogami by byli odsouzení k trestu smrti. A myslím si, že tady v parlamentu o tom musíme diskutovat. Vepsat to do usnesení to nestačí, to je málo. Všimla jsem si v materiálech, že International Harm Reduction Association vydala vědeckou studii. A zde se vyskytují doporučení, aby v rámci parlamentu a komise byla vypracována směrnice. Tato směrnice by měla sloužit k tomu, abychom zabránili tomu, aby tyto programy proti obchodování s drogami přispěly k tomu, aby byly ještě eh, osoby dále odsuzovány k trestu smrti. A mě by zajímal tedy tento konkrétní rozsah a potom mám konkrétní otázku na komisi. V kolika zemích je tedy tento program funkční, to, ten program Drug Enforcement a do jaké míry je to relevantní v souvislosti s otázkou trestu smrti? Ještě obrátit vaši pozornost na zajímavý dokument, který máte ve složce, je od Mezinárodní Eh, asociace na omezení škod, která nás eh, kontaktovala a myslím, která chtěla právě poukázat na tu eh, spoluvinu těch dárcovských zemí, které často vlastně svojí podporou nepřímo podporují trest smrti. To je uplatňování dvojích standardů a má to velmi závažné aspekty lidských práv. Celá ta drogová problematika a dříve či později bychom měli tuto otázku vážně řešit. Teď budeme pokračovat. Eh, slovo má Sarah Ledford. No, Děkuji, paní předsedkyně. Já také velmi vítám tento seminář a Děkuji všem řečníkům a především Clive Staffordu Smithovi a za představení toho velmi zajímavého projektu. Clive je dnes eh, Američanem, ale eh, také vlastně eh, je z mého vlastního volebního obvodu v Anglii a chci mu poděkovat za obrovsky záslužnou, skvělou práci v této věci E, také jsem e, slyšela kolegu z mexického velvyslanectví a musím e, říct, že jsem poslouchala vlastně španělštinu, protože na španělštinu jsem si za 24 posledních eh, hodin dost zvykla. Eh, posloucháme informace z rozhlasu i z televize ohledně záchrany těch 33 horníků a teď tady vlastně slyšíme o eh, trestu smrti, tak je člověk opravdu velmi, velmi rozpolcený. Každopádně tady jsou vlastně dvě polohy. Za prvé eh, jsou tady ty aktivity Evropské unie a já myslím, že jsme v tomto směru velmi eh, činní a do značné míry i úspěšní v tom lobbyingu. Možná naše důvěryhodnost není stoprocentní, ale v některých eh, dokumentech se nakonec objevuje třeba, že takové Lotyšsko neúplně zrušilo trest smrti a doufám, že se tohle spraví velmi brzy Eh, nevím, eh, jak to je v dalšími, s dalšími státy, doufám, že ano, nicméně eh, Lotyšské se zdá, tento test podrželo pro některé těžké zločiny, to je jedna věc. A pak je tady ta poloha těch konzulátů a to si myslím, že Clive se na to správně soustředil a ty závěrečné poznámky paní Arno byly také velice relevantní v tomto světle a nepochybně v kontextu eh, Evropské eh, služby pro vnější činnost eh, se musíme pokusit o lepší koordinaci a e, o větší propojení e, aktivit e, členský, také s pomocí členských států a Evropská unie se musí snažit koordinovat věci i prostřednictvím kontaktů s dalšími evropskými státy. Tady prostě není žádná možná výmluva, není důvod, proč se nesnažit tyto věci dělat co nejvíce společně. A proč by vlastně vysoká představitelka neměla být takovým tím jedním nejdůležitějším kontaktním místem typu One Stop Shop. Clive o tom hovořil, o nutnosti upozorňovat eh, na věci, které se dějí. Ale proč ne mít takové jedno kontaktní místo třeba zde v Bruselu, kde by bylo možno říct vysoké představitelce v její kanceláři, co se tedy děje a tam by pak vyšly signály směrem eh, k těm konzulátům, k vládám a tak dále a tak podobně, aby se všechny síly sloučily a aby se mohlo tedy adekvátně reagovat. Já jsem byla překvapena, musím říct, že jsem v tomto směru asi nevědomá, ale ty konzultace eh, nebo to, co říkal eh, pan eh, kolega Clive o konzulárních povinnostech, tak jak to vlastně citoval z těch příslušných příruček. Jak to vlastně je eh, s tou reprezentací eh, a obhajobou eh, těch státních příslušníků? Nevím, jak si v tomto směru věci upravují jednotlivé, jednotlivá ministerstva zahraničních věcí a vlastně ani nevím, jak to je upraveno v službě pro za, vnější činnost. Každopádně to je také téma. E, ty povinnosti e, Evropské unie v tomto směru a povinnosti jejich zástupců e, více, více formulovat. A dívám se tedy na transatlantický aspekt. Teď tady vlastně bude setkání s Buskem a také s dalšími lidmi, i když jsem první místo předsedkyně eh, v delegace pro eh, styk se Spojenými státy, tak jsem se na setkání s Hillary Clinton nějak neprobojovala. Každopádně je tady ještě v listopadu summit Evropská unie Spojené státy a bylo by dobré, kdyby eh, tato, eh, tento vztah, toto propojení bylo tedy i nadále budováno mezi Unií a Spojenými státy eh, jako i takový model pro další postup jinde ve světě. Eh, jsou tady eh, různé věci v té transatlantické dimenzi. Eh, extradice, přenos osobních údajů a tak dále. Takže je jistě ve velkém zájmu Unie, aby měla určitou strategii na podmoc Evropanů, kteří se, za, kteří se dostali do právních systémů jako, jako tedy strany sporu, dejme dejme tomu ve Spojených státech nebo jinde. Takže je třeba tomu věnovat konkrétní e, energii, koordinovat ty věci. A další oblast. Měli bychom také mít něco v mezinárodních e, dohodách, e, nějakou o nutnosti být informováni v případě, že občan Evropské unie je e, někde zatčen nebo obviněn e, z trestného činu. Tohle by se mělo v nějakých ustanoveních mezinárodních e, dohod a smluv objevit. Takže jinými slovy, potřebujeme toto všechno lépe uchopit a pak je tady otázka pan celoevropské strategie tak jak o tom také e, e, mluvil Clive, jsme jedna Evropská unie, bude mít jednu službu pro vnější činnost, jeden soubor pravidel, e, jednoho zástupce pro lobování v OSN, takže by bylo asi dobré mít také jeden mechanismus na řešení těchto věcí. Děkuji, paní Latford. Ano, jste řekla, že se jedná o workshop stále více. To začíná být takový workshop o tom, jak posílit kampaň za zrušení trestu smrti. A já vítám přítom zastoupením tolika významných aktérů, jak z občanské společnosti, tak i eh, diplomatických kruhů a dalších. Jistě uslyšíme na, eh, reakce na jednotlivé návrhy, které tu zazněly a od eh, Clive Stafforda Smitha tak i dalších. A nyní madame de Kaiser. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velmi stručná, protože hodně už toho zaznělo z úst mých kolegů. Nechci to opakovat, především co se eh, týče velmi pozitivních dojmů z celé řady expoze a příspěvků. Myslím, že se tady hovořilo i o nut nutnosti určité osvěti, osvěty v této oblasti. Hovořilo se o tom, jak konat, jak jednat, ať už na úrovni vlád, nebo na úrovni Evropské unie, nebo na úrovni členských států, abychom pomohli našim občanům. Zatím jsme se nezabývali otázkou eh, uzavírání našich dohod a jak se snažit eh, věcem předcházet na základě těchto dohod, jak se snažit předcházet zamezet eh, trestu smrti a jak využít moratoria. V našem usnesení bylo ustanovení 15, eh, ve kterém žádáme, aby eh, Rada a komise, když uzavírá dohody se zeměmi, kde ještě trest smrti eh, panuje, aby tedy tlačila Rada a komise na to, aby tyto státy podepsaly moratorium. A já bych chtěla vědět, jaké snahy a především jaké úspěchy jsme zaznamenali v této oblasti. Hodně se teď hovoří o tom, že bychom měli více využívat všech těchto typů právních nástrojů, obchodních dohod a tak dále, abychom také e, prostřednictvím těchto e, právních e, nástrojů více uspěli v oblasti lidských práv, konkrétně zde v otázce trestu smrti. Takže co jsme dosáhli, to je první věc. A za druhé máme určité obavy, když vidíme, jak třeba takové Japonsko či jiné země se vracejí k uplatňování trestu smrti například prostřednictvím té klauzule opting out v případě terorismu, v případě obchodování s psychotropními látkami a tak dále. Má toto možnost vytvořit jakousi eh, ropnou skvrnu v této oblasti. Eh, tady je určitá konjunktura, která by možná mohla vést k znovu zavedení eh, tohoto trestu pro některé takzvaně specifické případy. Děkuji. Myslím, že to je otázka mezinárodních dohod, dohod Evropské unie s třetími eh, zeměmi a zvlášť důležité je, když má nyní parlament tu pravomoc odmítnout některé mezinárodní smlouvy v rámci tedy pravomocí, které nám dává Lisabonská smlouva. Do toho můžeme zohlednit, v tom můžeme zohlednit i tuto prioritu boje proti trestu smrti. Pan Kroseta, prosím. Já myslím, že ta dnešní diskuze je extrémně zajímavá. Je také zajímavé sledovat iniciativu, která probíhá. Samozřejmě ta otázka, kterou projednáváme, je zajímavá a důležitá, ale rád bych se věnoval několika konkrétním věcem. Například trest smrti v souvislosti s obchodem s drogami. Když se řekne trest smrti a obchod s drogami, myslí se tím převážně prodej drog. Existují země, ve kterých eh, jsou osoby odsuzovány k trestu smrti, pokud má u sebe eh, člověk jen malé množství kanabisu. Já musím říci, že když jsem poprvé cestoval do Saudské Arábie, eh, tak se mi stalo, že jsem v letadle dostal dotazník, který jsem musel vyplnit. V tomto dotazníku jsem musel také prohlásit, eh, vyjádřit se k tomu, jestli mám u sebe kanabis anebo jiné drogy. V Saudské Arábii je držení kanabisu nebo jiného množství, jiného, jiné drogy v malém množství eh, důvodem k udělení trestu smrti. Mnoho zemí využívá podobné důvody k tomu, aby odsuzovalo k trestu smrti. Já jsem cestoval v letadle a možná, že v tom letadle eh, byla řada mladých lidí, anebo i dnes cestuje řada mladých lidí, kteří v Saudské Arábii pouze přestupují. A mohlo by to potom dojít k tomu, že eh, u nich bude nějaké malé množství drogy nalezeno a tito mladí lidé budou potom odsouzeni k trestu smrti. Dochází tedy k tomu, že se musíme zasazovat eh, za ochranu života. Eh, samozřejmě je zde ta otázka prodeje drog ve velkém, ale to jsou samozřejmě jiné případy. A v těch potom jde o život nebo smrt. Hm, po této své první cestě, to bylo v roce 95, jsem Eh, za další tři měsíce v Saudské Arábii zkrátka nechtěl pracovat. Eh, právě proto, že se Saudská Arábie provinuje proti lidským právům. Viděl jsem také v televizi, že došlo k několika odsouzením trestu smrti. Často totiž dochází k tomu, že osoby, které se tam zkrátka vyskytnou, musí trest smrti sledovat, musí být přítomně vykonávání trestu smrti. Dochází také k tomu, že dochází k trestu smrti tím způsobem, že se jim oddělí hlava od těla a ta osoba nezemře hned, ale eh, až za několik minut. A k těmto praktikám dochází v řadě zemí na Blízkém a Středním východě. Myslím si, že tyto praktiky jsou opravdu děsivé a my proti nim musíme zasáhnout. Tyto praktiky nejsou ospravedlnitelné. V roce 1995 byl také odsouzen jeden občan na základě justičního omylu. Já nevím, jestli je tento případ tak úplně znám byla nalezena žena zavražděná, která spolupracovala s tímto Filipíncem a úřady potom tohoto Filipínce obvinili z její vraždy. Tento filipínský homosexuální občan potom před soud předvedl svědka svého životního partnera. Tento partner se potom pokusil dokázat, že jeho partner strávil tu eh, noc s ním. Přesto to nepomohlo. Eh, tento občan byl tedy odsouzen na základě toho, že byl právě homosexuální a byl uvrhnut do vězení. Po roce, který strávil v této cele, v celé smrti, zemřel. Myslím si, že naše stanovisko, náš postoj k takovýmto případům by měl být mnohem radikálnější, než je tomu nyní. Evropa dosud eh, zastupovala stanovisko ne k trestu smrti, ale samozřejmě musíme být mnohem radikálnější. Musíme přemýšlet samozřejmě nad tím, jestli eh, jde o trest smrti, který souvisí s obchodem s drogami, ale mm, je možné samozřejmě trest smrti potom zneužívat jeho oběťmi se potom stanou eh, homosexuální menšiny nebo eh, náboženské menšiny nebo jiné menšiny. Pokud někoho obviním z homosexuality, eh, mohu ho odsoudit k trestu smrti, mohu potom ještě ho obvinit z toho, že obchodoval s drogami, a nebo použít jiné praktiky. To jsou praktiky, které používají diktatory a já si myslím, že náš postoj by k tomu měl být zcela rozhodný, zcela radikální. Měli bychom vystupovat jednotně celé řadě zemí totiž dochází k tomu, že jsou osoby eh, odsuzovány k trestu smrti a v těchto zemích vůbec neprobíhá žádná veřejná diskuse, vůbec eh, o tom nediskutujeme, nedochází k tomu, že, jsou tyto, že by byly tyto případy prověřovány. Dobře, eh, možná že tam nedochází ke zneužívání trestu, ale možná také ano. Pro tyto příklady, nebo pro tyto případy máme řadu přípa- příkladů. Často jsou udělovány tresty smrti, eh, dokonce evropským občanům, občanům z regionu východní Asie. Tito občané v těchto zemích pracují za otrokářských podmínek. Často je jim odnímán cestovní pas, nemohou se tedy vrátit a opravdu tam dochází k tomu, že žijí v otrokářském režimu. Myslím, že i tyto otázky bychom si měli vyjasnit a zaujmout k nim jasný eh, postoj. A budeme zde samozřejmě hovořit i o dalších otázkách, které s tím souvisí. Jde nám o e, kulturu násilí, která neexistuje pouze v Iránu. Děkuji, myslím, že jsme od vás dostali celou řadu zajímavých podnětů a nepochybně musíme věnovat větší pozornost zemím v, na středním východě, tím jsem vyčer, jsme vyčerpali seznam řečníků z řad kolegů, ale chci dát slovo zpátky našim hostům. Počínaje panem Clive Stafford Smithem. Pokud budete opět schopen se omezit eh, na dvě až tři minuty, tak to bude skvělé. Samozřejmě, že dostanete slovo ještě na tiskové konferenci v jednu. Děkuji. A já se pokusím vyjádřit stručně, ale to, o čem tady lidé hovořili, to byly zajímavé věci, zajímavé podněty. Já to jenom projedu. Za prvé, pokud jde o spolupráci mezi státy, tak tu není jen Evropská unie. Abych ještě o panem Suza řekl něco dalšího hezkého, tak oni nám pomohli také s jedním britským příslušníkem v Texasu, kde vlastně ta oběť je mexická. Oni se snaží, aby docházela spolupráce i v tomto směru. Čili eh, jestli, vás, jestli mohu jenom opravit, tak Mexičané zachraňují ty, kdo jsou oržováni smrtí v Americe ze stejného důvodu. Je třeba se na to dívat pozitivně. K tomu, co řekli lidé o drogám. Zastupovali jsme britskou ženu v Laosu a laoská vláda argumentovala, že úmluva OSN pro oboj proti drogám, kde se říká, že mají lidé dostávat co největší tresty za drogy, tak oni říkají, že to je, jim v podstatě vnucovalo trest smrti. A bylo by nesmírně užitečné, kdyby členské státy ehm, Evropské unie v rámci OSN jasně řekli, že tohle je absurdní interpretace umluv OSN. To by pomohlo. A e, ta myšlenka toho one-stop shop, toho jednotného kontaktního místa v Bruselu, to by bylo skvělé, protože teď v rámci Reprieve se snažíme nastartovat právě takový proces nějaké světové koalice a podobně, ale bylo by geniální, kdybychom mohli mít jedno centrální místo, z kterého by se pak dál šířila síť kontaktů, aby bylo možno pomáhat lidem. Evropská unie a evropské země mohou legitimně zasahovat mnoha dalšími způsoby. E, za několik týdnů bude eh, se hovořit o otázce těch eh, technologických vyspělých způsobů poprav, kdy třeba jsou společnosti, které vyrábí ty chemikálie, jimiž se eh, popravují odsouzenci. V takovém procesu dialogu by mohla Evropská unie rovněž hrát roli. Celkově může mít obrovský dopad na zrušení trestu smrti a já se nesmírně těším na další spolupráci s vámi při implementaci tohoto programu. Děkuji vám. Možná bychom mohli tuto, tuto chemikáli, tuto, jak tomu říkat, drogu či lék, k smrtelný jed, klasifikovat jako nástroj mučení. Pan Šenuj Hasan. Budu hovořit francouzsky. Chtěl jsem reagovat eh, na téma psychotropních látek a trestu smrti. Tady existují dva odlišné přístupy. Ten původní, eh, určitý počet zemí, hlavně v Azii a v arabském světě, vlastně eh, provádí odsouzení a trest smrti už jenom z důvodu vlastnictví Eh, narkotik, konkrétně je tomu tak v Saudské Arábii a nebo v řadě azijských zemích. Je to vážné téma a tyto případy rostou co do počtu v posledních letech. Určitý eh, počet těchto států jsou také cílové země cestovního ruchu. Jsou tam obchodní dohody mezi eh, těmito zeměmi a Evropskou unii a je třeba asi Eh, myslet na to, eh, že by eh, se tato situace řešila i na té evropské úrovni, že by se toto téma vyzdvihlo. A pak je tady druhá tendence, o které jsem se již zmínil, boj proti pašování psychotropních látek a obchodování s nimi, tak jak ho podporuje Evropská unie a v tomto směru existují i určité právní nástroje a tady vidíme určité eh, jako eh, určité tendence některých zemí znovu zavádět trestu smrti právě pro tyto trestné činy eh, nebo o tom alespoň řada států uvažuje. Nejedná se pouze o africk, pardon, azijské země a stř- země středního východu, ale potenciálně i o střední Ameriku a Jižní Ameriku. Děkuji. A teď bych chtěla dát slovo panu Týlemancovi a poté paní Arno. Děkuji, paní předsedkyně. Já teď budu hovořit výhradně francouzsky. To je výborné, říká paní předsedkyně. Ano, je to, je to jasnější a vaše tlumočníci jsou skvělí. Takže eh, několik bodů. Nejprve tento program, který by mohl být prezentován a e, s cílem e, zvýšit, posílit e, konzulární spolupráci mezi členskými státy. Já si myslím, že to je velice zajímavý podnět a paní Arno se k tomu jistě obšírněji vysloví, protože tady se nacházíme v oblasti, která až doposud byla méně koordinována než jiné oblasti zahraniční politiky Evropské unie a nepochybně budeme muset E, se zabývat, možná v nějaké další, delší časové dimenzi, e, tímto aspektem i z hlediska Lisabonské smlouvy, abychom si uzřejmili, co můžeme v této oblasti dělat, protože, jak už jsem řekl, v minulosti e, byly tyto věci koordinovány velmi málo. Nicméně musíme eh, samozřejmě brát v úvahu určité citlivé eh, eh, přístupy některých členských států, které si dost žádlivě střeží ochranu svých občanů vlastními diplomatickými možnostmi a cestami. Nicméně, jestli mohu dát najevo svůj osobní dojem, tak se mi zdá velmi nutné posílit evropskou unijní politiku i v této oblasti. A teď vzhledem k určitým krokům naspět, eh, které bychom tady mohli vnímat. Paní de Kaiser hovořila v tomto směru o Japonsku. Myslím si, že jedním ze způsobů řešení je plédovat velmi eh, tvrdě za eh, přístup k druhému fakultativnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o lidských právech. Právě tento druhý protokol e, obsahuje vlastně e, zrušení trestu smrti a to je nástroj na úrovni OSN, ke kterému bychom mohli přistoupit všichni a který by mohl výrazně posílit i aktivitu Evropské unie v této oblasti. Až do posud e, víme dobře, že několik členských států Unie, včetně Belgie, Eh, tady dovolte malou národnostní odbočku, ale je to Belgičan, kdo eh, zpracoval znění tohoto druhého protokolu. Takže doposud tady bylo několik eh, zemí, které se v tomto hodně angažovaly a jako předseda Eh, naší organizace, naší koalice jsme byli, mm, musím říct, že jsme velmi aktivní a že budeme v první linii těchto kampaní, jejichž cílem je ratifikace druhého protokolu a především eh, v rámci kampaně, světové kampaně proti trestu smrti, která je tu tak dobře zastoupena. A ještě třetí poznámka, která se vztahuje k drogám a k trestu smrti. Myslím, že jeden z řečníků tady brilantně použil výrazu směšný. Ano, já, se, já naprosto souhlasím. Je směšné eh, vnímat, eh, vykládat si eh, ty dokumenty tímto způsobem, protože trest smrti je v rozporu s právním nástrojem, který eh, OSN dávají na stůl eh, prostřednictvím tohoto druhého protokolu. Takže to je naprosto nesmyslný výklad eh, příslušného článku z hlediska OSN. Takže děkuji, děkuji za všechny příspěvky, děkuji za slovo. Já děkuji vám, pane Tilemane, a blahopřeji Belgii k zpracování znění tohoto druhého protokolu. A na řadě je paní Arno. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Chtěla jsem se nejprve zabývat otázkou Veroniky de Kaiser, zdali v dohodách, které eh, uzavíráme s třetími státy, můžeme mít nějaká ustanovení o eh, trestu smrti. Ne. Trest smrti prostě není nelegálním v mezinárodním právu. Je prostě povoleným trestem pro ty nejzávažnější trestní, eh, trestné činy. Tak jak to eh, tedy Michel vysvětlil, je nelegální pouze v případě, že jste ratifikovali druhý protokol, ale je tady vždycky určitá klauzule o lidských právech a ta nám umožňuje dialog o lidských právech a je to vlastně taková otevřená, eh, jsou to taková otevřená vrátka, abychom se snažili tlačit na zrušení trestu smrti či jeho omezení. A Dominik de Kaj Kaiser se dom, ptá, zdali tento typ nátlaku se ukázal jako úspěšný. Já si myslím, že co do e, dialogu, tak Togo a Filipíny jsou země, kde se nám, myslím, podařilo jednat. A teď k těm psychotropním látkám. Jak už tady bylo řečeno, je velmi jasné, že e, výkony trestu smrti, které které se vztahují eh, k mm, obchodování s psychotropními eh, eh, látkami, nejsou až tak časté, protože prostě Není tomu tak. Pan Kročeta řekl, že některé země využívají trestu smrti právě pro řešení trestných činů spojených s psychotropními látkami. My s těmito zeměmi jsme v kontaktu. Jedná se o Indonésii, Tajsko, Vietnam a Gambii. A také ještě k tomu, co řekla paní Gomez a co řekla paní Ludford ohledně toho, co bychom měli dělat v této oblasti. Tak jedna věc, která člověka napadá, je, že stokholmský program, který e, byl přijat v prosinci loňského roku. Je to program Evropské unie v oblasti justice, e, práva a spravedlnosti obsahuje určitý závazek, aby byly zkoumány důsledky eh, justice spravedlnosti, eh, aby byly eh, vlastně zkoumány důsledky v, obla- v zahraničních nebo aktivit vnější činnosti v této oblasti justice, práva a spravedlnosti. A teď jde o to, jak tento program budeme implementovat pro tu oblast lidských práv. Co to znamená? Znamená to, že bychom se mohli třeba v určité fázi zabývat e, e, pomocí e, v boji proti při obchodování s psychotropními látkami i z této perspektivy. To je jedna věc. A pak máme vlastně tady ten projekt, který právě započal s podporou IDHR, s organizací, světovou organizací pro zmírnění e, tedy utrpení, nebo e, to je vlastně ten člověk tady za mnou, myslím si, že, který je za to odpovědný a myslím, že by to bylo zajímavé se i touhle oblastí víc zabývat. Zítra se bude konat eh, výroční eh, konzultace mezi OECD a Evropskou unii ve Vídni a já se budu moci vlastně k těmhle, tématům vrátit zítra a my máme v tomto směru vlastně velmi širokou spolupráci s UNDC. Děkuji, paní Erno, to je velmi povzbudivé. Já mám za to, že zástupce Mezinárodní asociace o omezení eh, škod je eh, tady v sále. A proto bych chtěla požádat zástupce, aby se přihlásilo slovo, aby si vzal na pár minut slovo. Děkuji za to, že jsme byli pozváni, vyzváni k, k, k tomu, abychom se vyjádřili. Právě jsme zahájili diskuzi s Evropskou komisí o zjištění vyplývajících z naší zprávy. A představili jsme doporučení, mm, která se setkala s velmi příznivou odezvou. My jsme identifikovali základní e, problém toho, že řada programů proti drogám slouží, jsou cílem samým pro sebe a jediným měřítkem je, kolik se zabaví kilo drog a kolik lidí se zadrží. Ovšem, úspěch těchto programů někdy začne být znepokojivý, pokud se potom podíváme na to, kolik v jeho souvislosti padne trestu smrti. Takže eh, my si myslíme, že by se měly zvažovat posudky při provádění eh, těchto, při implementaci těchto eh, programů v celém jejich průběhu. Měli bychom také zvažovat, jak dárcovské země a dárcovské instituce, jako je třeba Evropská unie, mohou brát ohled na dopady i na dopady na lidská práva. Ať už v předstihu, tak i v průběhu podpory různých protidrogových programů. A to jsou v kostce tedy zjištění té zprávy a ty konverzace, ty rozhovory nadále, nadále pokračují. Děkuji vám za tuto eh, improvizovanou prezentaci vazby drogových programů a boje proti trestu smrti. Nyní, nyní tedy musí, můžeme konstatovat, že toto byl workshop o našem společném úsilí za zrušení trestu smrti. Doufám, že to povede k celé řadě konkrétních výsledků a my vezmeme potaz různé návrhy, které tu zazněly od našich stěných hostů a zástupců občanské společnosti a evropských institucí. Nyní bych již ráda uzavřela toto slyšení a pan Stafford Smith, Clive Stafford Smith, někdy jsou tam jména komplikovaná, představí zvláště tento aspekt, tedy co dalšího by mohla Evropská unie dělat, aby dostala evropské občany ze spáru trestu smrti po celém světě. A nyní pozbytek času, který máme do 12.30, uvítáme v našem středu ctěné hosty z Iránu, předsedkyně iránské delegace a 11.30 pak přejdeme k další podstatné otázce dnešního pořadu jednání a to je stanovisko našeho podvýboru o nařízení Frontex, které má obrovské přesahy do oblasti listích, lidských práv. Čili nyní vítám Mohameda Mostafa, který je e, právníkem Sakine Mohamady Aštiany a myslím, že nemusím příliš vysvětlovat, kdo je paní Sakine Mohamadi Aštiany, ale byla odsouzena k smrti ukamenováním a trestem 99 uh, eh, ran byčem v jazyce, kterému nerozuměla za odsouzení od ní okolností. A my jsme v září eh, měli dokonce plenární zasedání k tomuto případu přijali jsme usnesení, které najdete ve své složce. A já připomínám slovo, slova ehm, předsedy Evropského parlamentu Boska a dalších, kteří řekli, že naše znepokojení nad tímto případem paní Sakine Muhammadi Aštiany se prohloubily od léta, kdy jsme byli obeznámeni s tímto eh, případem, který byl odsouzen v mnoha zemích celého světa. A jsou tu ještě informace o dalších okolnostech jejího trestu, jejího odsouzení. Údajně i její syn a právník byli nyní zatčeni. A tedy teď se obracím na našeho hosta, pan Mostafa, který je známým iránským právníkem v případech lidských práv, který hájil celou eh, řadu eh, odsouzených k trestu smrti, včetně mladistvých. Eh, bo, protože bohužel eh, tady drží eh, Irán velmi politování hodný rekord a já bych chtěla poprosit, aby pan, pan Mustafaj schrnul situaci v Iránu z, z hlediska justičního, to znamená slabá místní justice a jaká je perspektiva změny trestního sazebníku, trestního řádu a tam možnost toho požádat o trest smrti, dokonce i když, ehm, i když eh, o tom nerozhodne soud. A pak dám slovo paní Šáky a paní Lochbíler, kteří eh, jsou členky delegace prostě k Iránu. Takže pane Mustafa, já vás vítám mezi námi a jsem ráda, že jste ochoten se s námi podělit o základní informace, jak o tomto případu, taky i obecně, pokud jde o iránský soudní systém. E, e- Děkuji Děkuji za to, že mám tuto příležitost, paní předsedkyně, tak abych vám mohl říct o některých problémech eh, v oblasti lidských práv v Iránu a eh, mohl tedy upozornit eh, na lidská práva v této zemi trochu více. Jak všichni víte, je z nejdůležitějších témat dnešního světa eh, je otázka lidských práv a je třeba dát lidským právům prioritu ve všech zemích. Třetí tisíciletí je tisíciletím Eh, respektování lidských práv eh, a nesmí již být přehlížena jejich nedodržování. Eh, nedodržování a nedostatek svobody, bezpečnosti a tak dále. Tohle všechno, když je přehlíženo, vede k terorismu a k fundamentalismu. Bohužel, Ti, kteří jsou v čele Iránské eh, islámské republiky, eh, jsou právě těmi, kteří eh, provádějí arbitrární exekuce, masové exekuce, exekuce mladistvých mladších 18 let, amputace končetin, například v v městě Maštat eh, byly amputovány jedné osobě eh, ruce a neustále jsou zatýkáni a vězněni novináři, politici, eh, právníci, profesoři, všichni, kdo podporují lidská práva, se dostávají za mříže. Ti, kteří byli proti volbám, protože se domnívali, že byly zmanipulované, jsou také zatýkáni, dochází k fyzickému nátlaku, psychickému psychickému nátlaku, je tady nedostatek politické a občanské svobody, dochází k projevům diskriminace vůči ženám, eh, náboženským a rasovým menšinám a eh, bohužel v Iránu stále ještě eh, panuje atmosféra otroctví v vztahu k ženám, panují zde praktiky mučení a aktivisté v oblasti lidských práv jsou neustále pod tlakem a neustále e, jsou infiltrovány webové stránky, e, narušovány, e, narušováno vysílání, provádí se cenzura. Prostě nedostatek svobody v Iránu je hmatatelný a je to pouze jeden z řady problémů v zemi. Je to skutečně tragické, a musím říct, že dnes je velice zásadní, abychom ukázali, prokázali, že nám záleží na zrušení trestu smrti. Musíme této otázce dát prioritu. A ještě něco. Nemůžeme dovolovat, aby země, které nedodržují lidská práva, pošlapávají je, tak jako Islámská eh, Iránská republika, eh, aby tyto země měli eh, moc prostřednictvím eh, šarii, prostřednictvím eh, právních, takzvaných právních norem, aby tedy tyto země mohly tímto způsobem pošlapávat práva občanů máme své vnitrostátní právo Iránské islámské e, republiky a pak je tady ještě otázka implementace právních norem, které by měly být v souladu s lidskými právy. Není pochyb o tom, že západní země mají tu moc, aby Eh, povstali proti těm, kteří eh, pošlapávají lidská práva. Západní mocnosti mohou hrát velmi zásadní roli eh, při prosazování a podpoře lidských práv a myslím si, že je to jejich povinností a úkolem zastavit nedodržování lidských práv. Je to v jejich politickém zájmu dokonce. Já musím říct, že žiji v zemi, kde jsem byl svědkem neustálého pošlapávání lidských práv a nejenom západní země, ale všechny země na světě, které dodržují lidská práva, musí eh, s, s koordinovat své úsilí a spolupracovat na tom, aby pomohli obětem nedodržování Eh, občanských eh, lidských eh, práv a svobod. Je to velmi důležité. A ještě jedna věc. Myslím si, že lidská práva jsou důležitější než nukleární program v Iránu, než celá ta oblast nukleárních témat. Pokud země pošlapává práva svých vlastních občanů, tak to znamená, že prostě nemůže mít úctu zemí jinde a Bůh uchovej. Eh, pokud tato země má vojenskou moc a po, eh, usí, eh, užívá síly, tak je velmi pravděpodobné, že by tato země mohla vlastně trestně jednat vůči lidem na celém světě. Takže nejprve je třeba zajistit dodržování lidských práv, protože ono je to velmi propojeno s nukleární tématikou a mělo by to být opravdu na prvním místě v seznamu všech zemí E, co se týče kroků které musí vykonat vůči Iránu. Například je tady další otázka přístupu k Iránu. I tady je třeba pomoci Iráncům, aby měli možnost e, e, prostě internetu využívat. Je třeba pomoci Iráncům, aby přestalo být rušeno vysílání. Tohle je velice eh, zapotřebí. Jako někdo, kdo je disidentem, já vás eh, vyzývám, abyste pomohli Iráncům, kteří hledají azyl ve vašich zemích protože v jejich vlastní zemi nevládne svoboda a oni se snaží najít klidu, najít pochopení eh, jinde. Takže já vás vyzývám, abyste pro ně měli pochopení a abyste jim pomohli. A eh, snažte se také, eh, aby byly vyslány nějaké E, mise, které by zjišťovaly fakta na místě, podobně jako Ahmadinejad žádal v New Yorku, aby takováto mise e, e, zkoumala vlastně otázky kolem 11. září 2001. A takováto mise musí být vyslána i do Iránské islámské republiky, aby islámské země také začaly tyto věci více vnímat, aby začaly lobovat. Víte, co třeba Ahmadinejad Ahmadinejad dělá v Libanonu. Předtím, než tam jel, tak 450 milionů eh, dolarů věnoval Lis, eh, eh, pardon, libanonské vládě, aby získal její podporu. Děkuji za pozornost. Děkuji za vaše tak důležité prohlášení, pane Mostafaj. Je to opravdu velký podnět také pro Evropský parlament v kontextu mise, eh, chystané mise do Iránu. A nyní dám slovo paní Šáke a pak paní Lochbíler. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji Mohamedovi za toto tak silné prohlášení, které je v naprostém souladu s tím, o co žádá náš podvýbor. Chci se ještě zeptat na několik dalších věcí. Co může svět dělat na pomoc Eh, Irán, Iránu. Prez, prezident Obama nyní vydal eh, příkaz týkající se eh, také sankcí ve vztahu na jedincům, kteří se angažují, kteří tedy se dopouštějí porušování lidských práv. Jak vnímáte také roli Turecka? Protože hodně eh, Iránců se uchyluje do Turecka. Evropská unie má silný vztah s Tureckem a chtěla by konstruktivně spolupracovat s Tureckem ve, právě pokud jde o Iránce, kteří tam jsou. Eh, vy jste vyzval evropské země, aby udělávali azyl. Máme program Shelter Cities v Evropské unii, který ještě úplně nefunguje, ale měl by, tak abychom poskytovali eh, útočiště lidem nejenom z Iránu, ale i z Iránu. A ještě ve vztahu k Azilu a k Turecku se chci zeptat, jestli máte povědomí o tom, jak funguje UNHCR, do jaké míry může pomáhat třeba uprchlíkům v eh, Turecku, nebo jestli musíme ještě nějak posílit tuto kapacitu. Měla bych řadu dalších otázek, ale nechám je ještě dalším kolegům. Děkuji. Děkuji. Paní Šáke, dnes se koná zasedání mez, mezi Shelter City Network, říká se tomu ICor, a má to být právě o tom, jak můžeme implementovat tu zprávu o obhajcích lidských práv. A nyní paní Lohbíler, která vede delegaci pro Irán. Omezím se na tu, te, ten aspekt eh, trestu smrti, ale o těch nebudu hovořit. Pokud vím, tak existuje návrh zákona v iránském parlamentu, předložený již v roce 2003, za zrušení trestu smrti ukamenováním. A tento návrh tu je mimo jiné i zásluhou obchájců lidských práv, ale ti, kdo jsou blízko revolučním gardám, tak blokují tento návrh zákona v parlamentu a já bych chtěla slyšet, jestli je nějaká šance eh, tento návrh projednat, jestli je nějaká šance, že by byl parlamentem schválen. A pokud jde o zjišťovací misi, tak tady OSN vyzvala různé eh, zpravodaje, pokud jde o různé porušování lidských práv a nikdo nedostal povolení ke vstupu do země nebo k, cest, k cestování, k vycestování. A máme iránskou delegaci, která se má uh, vypravit do Iránu, ale pouze v, v případě, že paní Aštiany nebude Eh, vystavena eh, hrozbě popravy nebo eh, provedení toho trestu smrti. A musíme to skutečně hájit, protože jinak se to rozšíří, tento přístup nebudeme moci cestovat ani jinam, ani do Saudské Arábie, Číny a někam jinam. Každopádně já to nemohu požadovat, ale přesto to požádám. Myslím, že Pan Businy za komisi má dobrou zprávu, že budeme mít Euronews v jazyce Farsi a to již od konce října. Samozřejmě nemůžeme ovlivňovat program Euronews, ale bylo by nesmírně užitečné, kdyby eh, tam figurovaly dokumentární filmy, které by nějakým způsobem ilustrovaly eh, zbytečnost či absurdnost eh, trestu smrti, protože ta debata možná není zatím v Iránu příliš intenzivní. Děkuji, paní Lochbíle. Ano, jestliže pan Businy chce, si chce vzít na chvíli slovo, tak mu, ho, tak mu s radostí slovo dám. Pane Businian, prosím. Děkuji. Takže za prvé, já vám děkuji za pozvání a děkuji za laskavá slova paní Lohbíler. Takže k Euronews v perštině. Ano, vysílání by mělo být zahájeno za několik dní. Je to pro nás důležitý milník, neboť jsme přesvědčeni, že je potřeba rozšířit možnosti informování iránských eh, posluchačů o tom, co se děje ve světě. Tyto programy by měly začít běžet jak už koncem tohoto měsíce nebo začátkem listopadu a není to žádný z Brusu nový televizní kanál. Je to stávající verze Euronews, pouze tam bude nová jazyková verze, čili v perštině už teď máme arabštinu, ruštinu, také tureštinu. Druhá věc, Vznikem této nové jazykové verze chceme získat eh, pokrytí eh, perských, perské komunity po celém světě. Mnoho z nich žijí, žije v Iránu, ale nezapomínejme, že existují také některé sousední země s perskou komunitou, diaspora po celém světě. Doufám, že se to vysílání dostane eh, této cílové skupině protože Euronews má flotilu satelitu, která je schopna zajistit eh, toto pokrytí. A jinak já jsem přišel trochu pozdě, takže se omlouvám, ale se zájmem jsem vyslechl, co říkal pan Mustafaj a eh, také jeho výzvu. Co můžeme dělat? Prozatím se snažíme využít veškeré diplomatické kanály, které máme k dispozici, abychom iránským orgánům jasně sdělili, jak jsme znepokojeni situací um, lidských práv v zemi. A za druhé, Snažíme se přimět iránskou vládě, vládu, aby respektovala mezinárodní dohody, k nímž se připojili dobrovolně, tím, že ratifikovali několik mezinárodních úmluv o ochraně lidských práv a e, základních svobod a e, občanských a politických práv. To má význam zvláště proto, že tím, že jim připomínáme tyto závazky, nechceme nějak zasahovat do jejich vnitřních záležitostí. Ale tak, jako je tomu u jiných mezinárodních umluv, jedná se o nástroje, které Irán dobrovolně ze své svobodné vůle ratifikoval a my je tudíž žádáme, aby tyto závazky respektoval. Kromě toho ještě chci připomenout několik prohlášení vydaných vysokou představitelkou Catherine Ashtonovou v letošním roce. Je to asi deset prohlášení, několik demarší, několik kroků, které jsme proběhli, provedli te, v Teheránu i v Bruselu. A podařilo se nám díky tomu vést smysluplná jednání s iránskými představiteli a obrátit jejich pozornost na některé konkrétní případy. A poslední poznámka. Odkazy na internet, satelit, mobilní komunikaci a jejich, jejich eh, blokování. To je velmi zajímavé, probíhá dialog mezi členskými eh, státy, komisí a soukromými společnostmi a na základě tohoto dialogu budeme snad schopni přijmout některé kroky, v zájmu zefektivnění naší intervence. Děkuji za toto sdělení, pane Businy, a vidím, že tisková služba parlamentu by možná měla vést diskuzi s Euronews o tom, jak lépe propagovat politiku v oblasti lidských práv prostřednictvím Euronews, protože to je skvělý nástroj. A ještě za druhé, pane Businy, dnes dostanete ústní dotaz paní Šáke a ode mě také, co, co mohou evropské instituce dělat v této otázce telekomunikačních norem a rizika vývozu některých technologií na sledování e, komunikací do zemí, které by mohly zneužívat ke kontrole lidí. A posledním řečníkem této části diskuze je pan Zemke. Bardzo chciałem podziękować. Jeżeli można, to chciałem podzielić się refleksją pewną, a potem skonkludować te. Děkuji, chtěl bych vám poděkovat za pozornost, za to, že jste přijeli podělit se o takovou myšlenku pokud je člověk v zemi, kde jsou lidská práva předmětem nedodržování obrovského deficitu,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 s, prudkým, s prudkou reakcí vlády po eh, volbách, tak je to jedna věc, ale situace v Iránu není možno srovnávat se situací v dalších zemích, například Severní Korea, ta je totálně eh, izolována. U posledních voleb v Iránu jsme viděli, že tady bylo více kandidátů a vlastně bylo to významným posunem v otázce angažovanosti politické opozice, která byla velmi velmi aktivní a já mám následující dotaz. Chtěl bych vědět, jak hodnotíte určité tendence, určité trendy, protože když my eh, tu situaci analyzujeme, eh, tak eh, se obávám, že hovoříme hlavně o tom, co se odehrává dnes. Já bych byl proto, abychom to vnímali víc jako určitý proces, abychom se pokusili o širší perspektivu, o pohled z většího odstupu. Takže vidíte v Iránu, Iránu eh, po prezidentských volbách, eh, které dost otřásly eh, situací, že tady je určitá tendence, aby veřejné orgány respektovaly lidská práva, anebo naopak, myslíte si, že skutečnost, že se politická opozice stala aktivní, ty veřejné orgány ještě více zaktivizovala a že jsou ještě tvrdší? E, takže opakuji, neměli bychom hledět pouze na stávající situaci, ale také na to, zdali místní orgány nějakým způsobem korigují své postoje. E, takže teď náš host e, na pět minut, aby mohl reagovat na dotazy, které mu byly položeny. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, chtěl bych ještě jednou poděkovat za to, že eh, tyto problémy reflektujete, že eh, se jimi zajímáte a hlavně děkuji těm, kteří se vyjádřili k situaci v Iránu. Po volbách v naší zemi jsme byli svědkem toho, že velký e, počet e, občanů se začal schromažďovat v ulicích, aby protestoval proti výsledkům voleb a byly tam miliony lidí. Bohužel e, to, co se odehrává v Iránu, na rozdíl od jiných zemí, je to, že v Iránu eh, hraje obrovskou roli ropa, přírodní bohatství a z toho vyplývá velká moc. A tím pádem má vláda možnost eh, touto mocí eh, útočit na, a, útočit na veřejné mínění, na veřejnost obecně a tak dále. Prostřednictvím tohoto bohatství může iránská vláda rekrutovat e, další síly e, pro revoluční gardy, pro policii, mobilizovat e, vlastně tyto činnosti, které, které potlačují různé projevy a může také vlastně nakupovat všelijaké technologie a užívat je. E, takže to, e, co e, se stalo, co učinil prezident Obama, když penalizoval těch osm lidí, kteří se Eh, v Iránu eh, výrazně zasadili eh, pro pošlapa v oblasti nedodržování lidských práv, bylo velice důležité. Evropská unie může také takovéto kroky učinit, to by bylo velice pozitivní. S Iránem se jedná celou řadu let, hodně umluv již bylo schváleno, například umluva o právech dítěte. To je sice jedna věc, ale děti pod 18 let věku jsou ještě předmětem trestu smrti. Aby Irán Irán eh, se mohl vyrovnat s výzvami, které před ním stojí, tak musí užít nových metod, eh, ty represivní metody. Eh, v loňském roce mělo být také, měl být také institut trestu smrti zaveden proti eh, blogerům v určitých situacích. Myslím si, že Evropská unie a Rada bezpečnosti OSN namísto ekonomických sankcí, které eh, mají dopad na eh, iránský lid, by měly vlastně přijít s politickými sankcemi, které tady nikdy nebyly. Proč je možné, aby iránští představitelé vlády cestovali po světě, pronášeli tam své projevy, setkávali setkávali se s různými představiteli eh, na různých fórech, eh, eh, aby si otevírali účty v jiných zemích, aby mohli provádět různé obchodní transakce. Tohle jsou věci, které by měly být vzaty v úvahu. Ale pak je tady otázka společných zájmů. Společné zájmy prostě odsunuly lidská práva do pozadí. Říká se, že by nemělo docházet ingerenci do vnitřních záležitostí Iránu, ale společnosti, ve kterých žijeme, se staly součástí globální vesnice. Nám nemůže být jedno, co se děje v Iránu. Všechny země by si měly navzájem eh, pomáhat. Severní Korea potřebuje podporu, čínští eh, občané potřebují podporu, takže lidská práva by se měla stát eh, prioritou a partikulární zájmy by měly jít stranou. E, tímto způsobem se nám podaří najít řešení a mechanismy, jak postupovat kupředu a jak e, podporovat e, kauzu lidských práv. Děkuji. So Děkuji vám. Děkuji za to, že jste se dostavil, za to, že jste tu s námi hovořil. Jestli budou existovat další kontakty mezi vámi a poslanci Evropského parlamentu musíme se zabývat touto otázkou těch eh, cestovních omezení a sankcí. A to ve vztahu k několika zemím, kde dochází k eh, porušování lidských práv. Jsou tam eh, osobnosti, které zodpovídají za toto porušování a přitom mohou se volně pohybovat po světě. Takže děkuji za toto připomenutí. A zbývající čas vyčleníme na nařízení o Frontexu kde je tady, je tu eh, návrh eh, na změnu, eh, který probíhá a výbor povolil prezentaci výboru pro um, občanské svobody a, a soudní otázky a konečné hlasování v zahraničním výboru bude 1. prosince. Navrhovatelkou je paní Lochbíle a dovolte mi, abych vám připomněla, jaký je harmonogram. Takže dnes je eh, první eh, diskuze eh, lhůta pro předkládání návrhu je 27. října 12 hodin, čili v poledne 29 listopadu bude další hodnocení tohoto návrhu tady ve výboru a zvažování návrhu a pak hlasování prvního v, ve výboru pro zahraniční záležitosti 1. prosince. Jak říkám, výbor, za který, který za to zodpovídá, je Líbe, který by o tom měl hlasovat 9. prosince 2010. A nyní vysvětlím, nyní vám řeknu, kdo se k tomu bude vyjadřovat. Nikolas Peržie, který vede úřad Amnesty International, dále pan Stefan Kessler, který je eh, představitelem Jesuit Refugee Service Europe a paní Madeleine, Madeleine Garlic, která stojí v čele Police and Legal Support Unit UNHCR v Bruselu. A zástupce Frontexu je Riches Ares Valgarne. A nyní vyzývám paní zpravodajku, paní Lovbíle, aby představila zprávu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, napsala jsem stručné odůvodnění a také pozměňovací návrhy, které jsou k dispozici v písemné formě, proto je teď nebudu probírat jednotlivě, ale podám vám spíše přehled o tom, čeho se návrhy týkají. My samozřejmě jako výbor pro lidská eh, práva se nejvíce zaměřujeme na lidská práva, na rámcové podmínky uplatňování práce Frontexu a také uplatňování implementaci práce Frontexu. A v návrhu komise, a to je velmi pozitivní, který máme nyní před sebou, je poprvé také poukazováno na to, že Frontex v každém případě musí provádět činnosti, které mu přísluší a zohledňovat přitom lidská práva. To je velmi pozitivní. Jak všichni víte, Ehm, byly nám doručeny obrázky porušování lidských práv, které, kterým dochází na vnějších hranicích Evropské unie. Samozřejmě e, za všechny hranice není zodpovědný pouze Frontex, existují různé systémy k zabezpečení hranic, ale to vše musíme nějak zhrnout v nějakém celkovém pohledu Evropské unie. E, přitom se budeme soustředit na otázky migrace a udělování azylu. Nyní se ale zaměřujeme pouze na Frontex. Ráda bych vám ale řekla, že diskuze, kterých jsem se dosud účastnila, byla jsem také delegace Libe před 14 dny do Varšavy a tedy hlavního sídla Frontexu. V těchto diskuzích eh, se tedy ukázalo mnoho konfliktních bodů, eh, které se nenacházejí v oblasti lidských práv. Například jsme hovořili o tom, nakolik mají národní orgány k ochraně hranic kompetence ve srovnání s, s Frontexem, jak to vypadá do budoucna s Frontexem, zda budeme mít nějaké společné evropské zabezpečení hranic, a nebo otázky například eh, o tom, kolik prostředků má Evropská unie k dispozici a jestli budou prostředky v rozpočtu navýšeny a jestli to bude stačit nebo ne. Takže to jsou ty otázky, které jsme rozebírali. My se ale zaměřujeme na otázky lidských práv. Já jsem ve Varšavě eh, zaznamenala, že se tam hovořilo o větší transparentnosti a o pravidelném podávání zpráv. Já jsem tam řekla, že nás čeká toto slyšení a že by bylo skvělé, kdyby přišel někdo z Frontexu a samozřejmě v budoucnu by to mělo být také závazné. Podal nám zprávu o tom, jak to vypadá s těmi lidskými právy a její a začlenování lidských práv do práce Frontexu. Takže v tom odůvodnění odkazuji na to, že to, co komise již vykonala, je dobré. Že je také velmi důležité, aby práce Frontexu probíhala v souladu s dodržováním lidských práv. No a po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost stojíme tváří tvář nové situaci. Byl vytvořen nový právní rámec. A v rámci něho je také jasné, že pravomoci Evropského parlamentu jsou rozšířeny. A tím pádem se budeme pravdě, pravidelně zabývat touto otázkou a vyhodnocováním situace. V současné chvíli je tedy rozšířen náš mandát a my můžeme prověřit, jestli Frontex rozšíří svůj mandát a jestli tedy bude naplňovat eh, požadavky Evropské unie jako agentura Evropské unie v oblasti lidských práv. Ehm, a toho se tedy týkají všechny tyto poznámky. Nechceme hovořit jen tak obecně, aby to vyselo jen tak ve vzduchu. Chceme zaručit, aby Frontex zaručoval a vyžadoval dodržování lidských práv. Tato myšlenka se objevuje ve všech pozměňovacích návrzích, které máme před sebou. Možná, že bych mohla na začátek také říct, že jsem v odůvodnění poukázala na to, že Eh, zde máme také složité otázky mezinárodního práva, které jsou velmi složité. Například právní základy, rozdílné právné základy. Eh, ve skupině zelených jsme měli možnost uspořádat slyšení se zástupci komise a správními experty. A ani oni nám nemohli poskytnout v některých otázkách eh, jednoznačné odpovědi. A já požaduji, aby se o vyjasnění těchto relevantních otázek nadále snažil výbor LIBE, tedy ten příslušný výbor. Dále bych ráda řekla, že vítáme návrhy komise, ale v návrzích se objevují konkrétní požadavky na to, aby komise jasněji dávala pokyny k tomu, jak má Frontex pracovat v souladu s lidskými práci, eh, právy. Jde tam konkrétně o hodnocení práce agentury. Parlament požadoval již v roce 2008, aby bylo prováděno nezávislé hodnocení. Na to se ale neobjevila žádná odpověď. Myslím si, že tento požadavek nyní musíme vyjádřit závazně. Chceme, abychom dostávali pravidelné a relevantní hodnocení činnosti Frontexu a aby, tyto organiza- aby tato zpráva byla k dispozici také UNHCR ale také nevládním organizacím a aby byly využity jejich znalosti, které mají velmi eh, široké. Eh, u té evaluace, u toho hodnocení eh, komise hovoří o pětiletém období a já navrhuji, abychom zprávu dostávali každý rok. Měla by to být výroční zpráva o činnosti Frontexu, A právě to hodnocení by se mělo týkat také kratší doby. To, co nyní stojí v tom návrhu, by mělo být rozšířeno. Nemělo by se hovořit pouze o hodnocení situace lidských práv, ale ta formulace by měla být upřesněna. Požaduji, abychom tam eh, definovali a popsali, do jaké míry byla eh, uplatňována charta základních práv. Dále se zde hovoří o monitoringu, o kontrole a hodnocení závazků a jejich dodržování. Neměli bychom tedy hovořit pouze o tom, jestli byly splněny cíle, ale i o tom, jestli ty cíle byly opravdu naplněny v praxi, převedeny do praxe. Myslím si, že je dobré, když rozšíříme spolupráci s UNHCR. Tím umožníme, že se UNHCR bude účastnit příprav všech společných misí. A rovněž, že se také zaměříme na otázku azylu. Dále by měly být podávány zprávy o jednotlivých incidentech, ke kterým docházelo. To je velmi dobrý krok. Ale myslím si, že toto podávání zpráv o incidentech by mělo být spojeno s tím, že bychom měli vyhodnotit, kdo eh, má zodpovědnost za například porušování lidských práv. Hmm, dobře. Eh, další návrh je ten, že bude docházet pravidelným školením spolupracovníků Frontexu. Tato školení budou prováděna například pomocí agentury pro základní práva. To vnímám velmi pozitivně ale budou zapojeny i organizace z občanské společnosti a ty společnosti budou zapojeny jak do vývoje těch školících programů, tak do provádění školících programů. Dále navrhuji, že bychom zřídili skupinu expertů, eh, na které se může Frontex pravidelně obracet. Eh, Tito odborníci eh, se budou moci dobře vyznat v mezinárodním právu, v právních otázkách, v asilových otázkách a budou také dobře vzdělaní v otázkách mezinárodní ochrany osob, které potřebují ochranu. A i tato skupina může doplnit a rozšířit kompetence a práci Frontexu. Myslím, že jsou zde přítomní odborníci, kteří se budou věnovat detailům, takže jim nebudu zasahovat do jejich kompetencí. Ještě jednou bych ráda poděkovala za to, že přišli. Byla jsem velmi vděčná za odborné znalosti, které vnesli a e, návrhy, které předložili parlamentu. Ještě jsem neobdržela zpětnou vazbu z výboru LIBE o tom, jaký je jejich postoj k našim pozměňovacím návrhům. Myslím si ale, že se shodneme v tom, že musí být dodržena práva parlamentu na informace, že ta transparentnost musí probíhat v širší míře, že musíme dostávat více informací, ano, v tom se shodneme. A došlo také k rozpravě eh, Evropského pověřence pro osobní pro ochranu údajů a výborem eh, LIBE, myslím, že to bylo tento týden. I zde došlo ke shodě v tom, že Frontex musí eh, pracovat na politice eh, uchovávání údajů. Nedávno se objevila otázka, jak je to s těmi údaji osob, které jsou předávány zpět, ale k tomu zatím nemáme žádný nástroj. Je samozřejmé, že Poslanci potom nemohou prověřit, jestli jí probíhají všechny činnosti v souladu s lidskými právy. Dobře, to by tedy bylo ode mě vše. Děkuji vám, paní Lachbíle. Tady byl tady poukaz na to, že ten návrh komise je vítaný, ale že můžeme ještě zlepšit, abychom do něj lépe zaintegrovali Eh, aspekty týkající se lidských práv. A nyní se chci zeptat, jestli se chce vyjádřit paní Kumucakos, stino, pan Kumucakos, stínový zpravodaj za e PP. Děkuji. Je pro mne nesmírným potěšením se účastnit zasedání podvýboru. Já sám jsem z AFETu a pokud dovolíte, představím se, pocházím z Řecka. Řecko je zemí, která se nachází na takové, na takových hranicích Evropské unie a ostatních států. Osmdesát dva procent osob, které se snaží dostat do Evropské unie, prochází přes naše hranice. A nyní k té diskuzi o Frontexu. Jedná se o první výměnu názorů a je velmi důležitá paní předsedkyně. Naším společným cílem je, abychom měli funkční agenturu Frontex a aby její činnosti probíhaly v souladu s lidskými právy. Návrh nařízení, které předložila komise, se ubírá právě tímto směrem. V tomto návrhu je zdůrazněna potřeba lepší koordinace, lepší, pří, lepší přípravy činností, a lepšího výkonu misí Frontexu. Důležité je rovněž říci, že nesmí být nahodilým způsobem uplatňovány policejní represe. Komise v návrhu nařízení uspokojivým způsobem nachází nějakou rovnováhu to nalezení rovnováhy mezi efektivností a nějakou tou lidskou citlivostí lidských aspektů těchto otázek, toto nalezení rovnováhy bylo velmi těžké. My bychom se nyní měli pokusit zachovat tuto velmi křehkou rovnováhu. Jak už jsem řekl, nebylo vůbec lehké této rovnováhy dosáhnout. Návrh stanoviska naší kolegyně obsahuje řadu velmi pozitivních aspektů a návrhů. Já bych jí rád poblahopřál k práci, kterou odvedla. Současně mám ale pocit, že v některých případech její návrhy představují v podstatě určité riziko. A sice riziko, že narušíme tuto rovnováhu, tuto velmi eh, křehkou rovnováhu, o které jsem hovořil. Jde mi například o to, že požadujeme, aby Frontex řešil otázky například azylu, které nespadají do jeho kompetencí. Objevují se zde i určité návrhy, které podle našeho návrhu celý postup kontroly a hodnocení stíží. Naše kolegyně totiž ve svých návrzích naše kolegyně ve svých návrzích často zachází příliš daleko. Samozřejmě ty návrhy eh, nesou i pozitivní aspekty. Návrh komise upřesňuje právní rámec, upřesňuje funkce Frontexu, hovoří o povinném vzdělávání v ochraně lidských práv, Návrh také hovoří o zvýšení transparentnosti, kontroly a pravidelného hodnocení činnosti Frontexu. V návrhu se objevuje také požadavek etického kodexu. Dále zde ale vidíme, že tady byla nalezena ta rovnováha, o které jsem hovořil. O všech těch návrzích paní Lochbíler musíme nadále hovořit, musíme s ní spolupracovat na dopilovávání těchto návrhů. Myslím, že bychom ale měli zohlednit problémy, které jsem naznačil. Nechci hovořit příliš dlouho a celou tu diskusi o návrhu nařízení prodlužovat. Velmi stručně bych ale rád zmínil jeden z problémů, který nás trápí. Tak například co se týče spolupráce Frontexu a členských států. Je potřeba, aby i po jednotlivých misích probíhaly diskuze a konzultace mezi Frontexem a členským státem, ve kterém mise probíhá. To je naprosto normální postup. A takovéto konzultace a diskuze jsou velmi důležité. Musíme vést dialog, protože se jedná o spolurozhodování, do kterého je zapojen Frontex a e, členský stát, ve kterém se mi se odehrává. Chceme například e, zaručit, aby se operace Frontexu účastnil i další členský stát nebo jeho zástupci. Musíme zhodnotit zdroje, struktury, které jsou v určité zemi eh, k dispozici pro kontrolu hranic. Musíme si položit otázku, zda jsme ochotni přijat, přijmout um, to, aby Frontex kontroloval něco, co spadá do národní suverenity, to je vlastně velmi citlivá otázka, kterou bychom se měli zabývat. A dále v nařízení komise se objevuje otázka nezávislých eh, organizací, které budou chránit hranice. Tato otázka tam není úplně konkretizována. Já bych se rád zeptal, jestli jde o vytvoření nějakého nového institutu, anebo ne. Děkuji, že jste vyslechli mé názory. A samozřejmě s naší zpravodajkou budu spolupracovat, i když máme před sebou složitou úlohu. Děkuji, pane Komocakos, a nyní chci požádat naše hosty, aby přispěli do diskuze. A protože náš čas je omezený, to samozřejmě není poprvé, tak chci požádat naše řečníky, aby se vyjadřovali pokud možno stručně a hovořili spíš 7 až 8 minut, spíše než 10, protože tím nám zůstane čas na debatu. Takže pan Nikolas Berže z Amnesty International. Děkuji paní předsedkyně, za to, že dostáváme tuto příležitost vyjádřit se k tomuto důležitému nařízení. Hovořím za Evropskou radu pro uprchlíky a Amnesty International a máme podrobnou analýzu návrhu komise, včetně právního kontextu. Chci poděkovat především paní zpravodajce. Myslím si, že tento návrh jde správným směrem zavrh a zahrnuje mnohé z těch bodů, které tu chci dnes přednést. Jsou tu tři pozitivní prvky. Za prvé, vyjasnění právního rámce, že návrh potvrzuje, že eh, aktivity Frontexu podléhají šengenskému kódu, kodexu a tento kodex pro hranice hovoří o plném respektování lidské důstojnosti, nediskriminaci, přístupu k ochraně a také respektování eh, nenavracení. A také pokud jde o společné operace, tak ta, i ty musí být prováděny humánním způsobem. A v konečném důsledku školení pohraničníků a dalších zaměstnanců, kteří se podílí na operacích, to všechno jsou vítané kroky, které jdou přesně tím směrem, kterým jít mají. Ale máme celou, máme několik výrazných výhrad. Nové, nový legislativní rámec nadále zůstává nejasný, pokud jde o to, co by konkrétně Frontex a členské státy měly učinit, aby zajistili ty standardy, které jsou zde zmiňovány. Máme tu tedy ten, třeba tento požadavek, že je potřeba identifikovat zranitelné osoby, které potřebují ochranu, prověřit jejich okolnosti, zajistit eh, lékařskou péči atd. Eh, ale my doporučujeme, aby tyto konkrétní opatření byly v tom návrhu explicitně vyloženy, jinak eh, to, zůstan, jinak to budou pouhá slova. Dále, kompetence frontexu se rozšiřují, ale rámec pro odpovědnost zůstává velmi slabý jednak slabá odpovědnost z hlediska toho, že se nezohledňuje Lisabonská smlouva a posílení role parlamentu. Evropský parlament tudíž nemá možnost být lépe informován a mít lepší dozor, lepší dohled nad celým procesem. A není tu tedy ta povinnost. Není tu žádná role občanské společnosti a pozorovatelů v řízení Frontexu. A Není, nejsou to rovněž žádné konzultace o pracovním programu. V praxi dochází, v praxi dochází pokračování mezivládního eh, řízení, včetně celé té kultury eh, utajování. Žádné monitorovací požadavky na Frontex, včetně eh, operací, společných operací, navracení osob. A není jasné, jestli jestli to eh, pokrývá i některé incidenty týkající se lidských práv. Takže bez monitorování nelze zajistit, že dojde k věrnému zaznamenání a potom prošetření jednotlivých problémů. Za třetí, spolupráce s třetími zeměmi, ta se posiluje v návrhu, ale bez zahrnutí konkrétních bezpečnostních opatření. Čili správná slova, správný rámec, ale chybí detaily. Chybí konkrétní opatření, která by zajistila ochranu lidských práv a která by zabránila porušování. A poslední bod, který tu chci uvést, se týká pozitivních eh, bezpečnostních opatření při těch návratových operacích je tu navýšení, pětinásobné navýšení financí, e, e, to vítáme, ale v návrhu chybí několik bodů, které bychom e, tam rádi doplnili. Zaměstnanci, kteří monitorují, by měli mít přístup ke všem, do všech prostor a tam, kde jsou operace, které zahrnují několik členských států, tak by při monitorování mělo být možné zajistit eh, sledování úplně všech. Jejich role by měla být jasná, mělo by jasné, z jakého rámce vycházejí, měly by existovat také následné mechanismy, aby bylo možné potom eh, věci dotáhnout do konce, pokud jde o třeba návratová rozhodnutí, bylo by mělo by být možné monitorovat, co se pak děje s osobou i ve třetí zemi. Děkuji. Děkuji vám, pane Bežere. A teď bych chtěla dát slovo panu Kesslerovi na pár minut. Prosím. Děkuji vám. Já jsem z katolické agentury, jejíž misí je doprovázet eh, Eh, migranty a bránit je všude na světě. A já bych si dovolil několik stručných poznámek ohledně toho, co tady vlastně projednáváme. E, náš sekretariát, váš sekretariát, pardon, mě e, poručil, abych byl maximálně stručný, takže já se pokusím nezabíhat do velkých podrobností, ale e, chci se pustit do alespoň částečného komentování návrhu textu, tak jak byl představen paní Lochbieler ty základní práva a svobody, které jsou součástí Eh, komunitárního práva eh, přece eh, nutí všechny komunitární instituce, všetně Frontexu, aby chránili lidská práva a jejich dodržování. Tady vzniká určitý pevně daný právní no, nástroj. Tento výbor dnes slyšel o celé řadě důvodů, které vedou lidi k tomu, že opouštějí své domovy. Slyšeli jsme to z úst eh, zástupců domorodých komunity a z eh, úst zástupců různých mezinárodních a jiných institucí. Musíme být velice obezřetní tito lidé, kteří e, opouštějí své země z důvodu toho, že jsou tam nedodržována lidská práva, se musí těšit příslušné ochraně a podpoře. Chtěl bych vás upozornit především e, na e, situaci v oblasti lidských práv v transitních zemích. Například Maroko je takovým příkladem. Víme, protože my s těmi lidmi pracujeme, Eh, o celé řadě případů, konkrétních případů, které jasně prokazují, eh, že eh, přes migranti kteří jsou vnímáni jako uprchlíci podle příslušných mezinárodních norem. Jsou přitom lidé, kterým se nedostává základní ochrana, nemají přístup k základním hospodářským a sociálním právům nemohou eh, se eh, vlastně vymanit z té situace, protože se nemohou vrátit zpátky a nemají možnost jít kupředu. Nemají eh, příležitost, nemají žádné šance vymanit se ze situace, ve které se nacházejí a ta je víc než neradostná. Proto je důležité se zabývat situací v těchto transitních zemích a to již při kontrolách těch hraničních přechodů a vůbec při těch eh, hraničních operacích. Proto se mm, velice zasazujeme za pozměňovací návrhy předložené paní ohledně eh, analýzy rizik právě ve vztahu k těmto zemím je třeba si uvědomit, že tady se jedná o zásadní aspekt těch operací přeshraničního charakteru. Tady jde o to, abychom vytvořili soubor expertů, aby se nevládní organizace združily ve svém know-how a ve svých zkušenostech. Zatím E, nevíme přesně, co znamená to prosazování, enforcing a co je vlastně e, předmětem role těchto expertů e, podrobně. Takže bych chtěl říct, že experti agentury by měli mít stejnou roli a stejný statut, jako mají experti v organizacích OSN. A teď mám na mysli experty, kteří eh, tedy by byli aktivní v těch eh, společných přeshraničních operacích. Další pozměňovací návrh se týká přístupu k asilovému řízení. My samozřejmě vítáme tento návrh, ale chtěli bychom, eh, aby slovo asilové Eh, bylo nahrazeno výrazem mezinárodní ochrana. To znamená přístup k řízení o mezinárodní ochraně, protože tam už je zahrnuta ochrana uprchlíků a zároveň také eh, další kroky, protože Azylové řízení by mohlo být eh, trochu zavádějícím termínem. Rovněž vítáme E, vyjasnění ohledně režimu o informování o e, incidentech. Ale zase, co to je důvěryhodná, e, důvěryhodné podezření? Kdo rozhodne o tom, že nějaké podezření z incidentu je důvěryhodné? Myslím si, že pouze šetření takového obvinění může dospět k názoru, zdali to obvinění či to podezření bylo e, věrohodné či nikoliv. Pak je tady další věc. Některé země se již e, zabývají možností monitorování. My e, prosazování tohoto monitorování vítáme eh, a to je také předmětem dalšího pozměňovacího návrhu paní Lochbíler. Ale v textu by mělo být jasné, že nezávislí monitor ne, nezávislé monitorovací síly eh, musí být nezávislé i na orgánech státní správy jednotlivých zemí, protože jinak by tady mohly vzniknout konflikty. A některé komentáře Eh, byl jsem se, snažil jsem se být maximálně stručný a jsem ještě připraven odpovědět na případné dotazy. Děkuji za eh, tyto velice důležité poznámky, pane Kesslere. A teď bychom chtěli vyzvat paní Madeline Garlick, která je eh, ředitelkou jednotky pro politiku a právní podporu kanceláře vysokého představitele pro e, uprchlíky OSN v Bruselu. Děkuji, paní předsedkyně. My e, neustále e, řešíme otázku dalších bezpečnostních záruk pro osoby, kteří, které se snaží získat pomoc. Musíme být samozřejmě podle úmluv být konzultováni a my máme už specifické know-how podpory institucí institucí v této oblasti. Takže podporujeme například Frontex a jeho činnost se vlastně přímo týká uprchlíků a dalších, kteří eh, chtějí uprchnout. I když Frontex nemá eh, ten mandát ochrany, ochrany, tak eh, jeho aktivity by měly být vedeny souladu se základními právy a svobodami, včetně práva na azyl. Vysoký představitel OSN také vítá návrh v textu paní Lochbiller ohledně nových eh, záruk pro pozorovatele eh, co do dodržování základních práv mezinárodní ochraně. Především vítáme eh, posílení právního rámce a agentura tedy musí jednat v souladu s závazky vyplývajícími z mezinárodních norem. To je dobře zdůrazněno. Pak je tady také ještě otázka záruk a záruk především při E, návratu. To je velmi vítáno. My nicméně se domníváme, že hlavní výzvou je konkrétní implementace všech těchto e, příslušných norem. Otázka Eh, non-refoulement a dalších záruk v této oblasti. To všechno může být řešeno pouze tehdy, když tady budou jasné pokyny všemu personálu, jak na eh, zemi, tak na moři, tak ve vzduchu. Eh, tady musí existovat konkrétní pravomoce konkrétní osvěta, konkrétní eh, i školení, aby tito lidé byli připraveni na to řešit problémy. Samozřejmě eh, jsou tady lidé, kteří chtějí do Evropy a hledají zde azyl a je třeba tyto věci řešit. Takže v návaznosti na stávající návrh a stávající právní normu eh, musí tady existovat jasné povinnosti vyplývající z mezinárodních norem pro lidská práva a svobody. A pak tady musí být hlavní směry, takzvané guidelines, eh, pro ty, kteří pracují eh, s lidmi hledajícími eh, azyl a ty musí být zapracovány do instrukcí. My také budeme pracovat na normách, které se vztahují k námořním operacím a rovněž doporučujeme, aby e, uvažovaný kodex chování a monitorování e, bylo e, rozvíjeno a aplikováno na personál Frontexu a na ostrahu na hranic i ve společných operacích a pilotních projektech. Je tady několik pozměňovacích návrhů, které posilují odpovědnost Frontexu a e, to je e, velmi e, účelné. My si uvědomujeme, že se jedná o chválihodné cíle, ale posílení Frontexu by nemělo vlastně znemožňovat, eh, spíš napomáhat i eh, vlastně monitorování eh, všeho tohoto úsilí. Osvěta a vzdělávání a odborná příprava jsou klíčové. My vítáme návrhy, které jdou směrem k Eh, dalšímu posílení eh, této oblasti, eh, aby všichni, kteří vlastně jsou účastní na aktivitách koordinovaných Frontexem, měli příslušné znalosti, co se týče mezinárodních smluv, mezinárodních nástrojů v oblasti ochrany lidských práv a je třeba aktualizovat a dále rozvíjet ty různé učební pomůcky. A pak jsou tady takzvané Joint Support Teams, e, společné podpůrné týmy, které jsou také důležité. A pak samozřejmě i ty azylové e, procedury, ta azylová řízení musí v tomto směru být e, jednoznačně zmíněna. Je třeba zajistit také koordinaci, implementaci a hodnocení. My obecně vítáme všechna tato ustanovení, protože se domníváme, že nedodržování základních práv a mezinárodních základů závazků je vlastně jedním z důvodů, eh, které mohou vést Frontex k tomu, že určité operace ukončí. A pak jsou tady ještě eh, otázky eh, toho, že by se i tyto věci měly dostat do toho vykazování incidentů a expertní jednotky taky byly zmíněny ve zprávě paní Lochbiller a ty by v tomhle mohly hrát zcela klíčovou roli. Chceme také do doporučit ještě to, že by tady měly být otázky dodržování lidských práv předmětem nezávislého monitorování, případně eh, nějakých aranžmá typu ad hoc. A co se týče role eh, Frontexu v těch, eh, v těch řízeních o návratu, tak poté, co prostě dojde k spolehlivému závěru, že tito lidé se nemohou ničeho obávat, nemusí ničeho obávat, tak návrat je možný, ale je třeba, aby byl zcela dobrovolný, aby byl efektivní. Frontex tedy musí být aktivní v koordinaci těchto kroků, ale zároveň tady musí být dodržovány ty minimální normy a záruky. Dobrovolné eh, vyrovnání se s těmito požadavky a eh, omezení užití síly. To jsou základní parametry Petry. Promiňte, předsedkyně přerušuje. E, dozvídám se, říká paní předsedkyně, že řečník mluví příliš rychle, takže prosím, e, mluvte alespoň rychleji, než mluvíte v tuto chvíli. Eh, paní Garlick. Pokusím se ukončit svůj eh, projev co nejdříve. Domníváme se, že každoroční zprávy ohledně Frontexu jsou velice důležité, především co se týče souladu dodržování s základními parametry v oblasti dodržování lidských práv. My i nadále chceme spolupracovat s Frontexem, budeme eh, poradním orgánem Eh, při jeho eh, činnosti a dopadech jeho činnosti na osoby v našem zájmu. Děkuji za pozornost. Ano, i já bych měla myslet na to, eh, že je potřeba hovořit pomalu. Nyní dáme krátce slovo komisi. Je to pan Nielsen. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za možnost eh, zapojit se do diskuze. Posílení aspektu základních práv v nařízení Frontex bylo jednou z priorit komisařky Malmström a já jsem tudíž potěšen tím vstřícným přijetím eh, těchto aspektů našeho návrhu. Abychom zasadili celou věc do širší perspektivy, členské státy uplatňují evropské právo a chartu eh, základních práv při provádění návratů a při svých operacích. Máme asi 900 milionů eh, překročení hranic ročně. A role Frontexu v tomto kontextu zůstává a zůstane poměrně omezená. Z operativního hlediska nemůže být Frontex aktivní na všech eh, přehraničních přechodech po dobu celého roku, i když bychom si přáli zvýšení intenzity činnosti Frontexu, ale vždycky to zůstane omezené. Ať už Frontex je přítomen nebo ne, tak platí stejný právní rámec eh, charty a Eh, evropského práva. Čili musí být dodrženy nejvyšší standardy lidských práv. A ani nemusíme říkat nejvyšší, protože je zkrátka plnění, to plnění je musí být úplné bez ohledu na to, jestli tam Frontex je nebo není. Frontex ve své roli se musí zhostit vlastní zodpovědnosti, zodpovědnosti veřejného orgánu, orgánu, který má přispívat k dodržování a zajistit dodržování lidských práv v operacích, ale nemůže sám převzít tuto odpovědnost. Nemůže to sejmout tu odpovědnost z beder členských států. A klíčová otázka, a já uznám, že to je eh, komplikované, jaká je tedy přesně role Frontexu? Abychom posílili roli Frontexu, měl by i tak nadále zůstat koordinační agenturou. Nikdy nebude rozhodovací agenturou, roz, že by rozhodoval o jednotlivcích, pokud jde o třeba zákaz vstupu nebo udělení azylu. To všechno zůstává eh, v pravomoci členských států a zůstává to ve stejném právním rámci. Členské státy a komise, jakožto strážce smluv, zůstávají i nadále zodpovědní za plnění evropského práva nemůžeme z Frontexu udělat nějaký soudní orgán. Přesto role Frontexu je významná. A to ohlašování incidentů by mělo fungovat i v případě porušení základních lidských práv. To je obecnou eh, pravomocí veřejného orgánu, vyplývá to z, z judikatury soudního eh, dvora ve Štrasburku a v případě nějakých takovýchto porušení lidských práv, tak eh, ten, monit, ten monitorovací pracovník by měl být přítomen před i v průběhu toho vyhoštění, měl by mm, mít přehled o tom, co se s tou osobou děje a výroční ohlašování by mělo být veřejné. K osobním údajům. Frontex zpracovává osobní údaje v kontextu návratových operací. Je to přeskoumáno také úřadem pro ochranu osobních údajů a tento hledal jako právoplatné a Otázka azylu. Tady chci zdůraznit, že je potřeba jasně rozdělovat úkoly a kompetence Frontexu a nového úřadu na podporu azylu. Ale samozřejmě, že přitom bude docházet ke těsné spolupráci. To jsem řekl několikrát, a už v roce 2008, že bychom chtěli, aby členské státy operačně podporovaly Frontex a úřad eh, pro um, pod, podporu um, azyl, uchazečů o azyl při společných operacích, tak nad tím se ještě budeme, nad tím se budeme zamýšlet. Účast pozorovatelů eh, ve, při společných operacích je něco, s tím už návrh počítá a zahrnuje to i organizace jako UNHCR. Děkuji, pane Nielsen, za Evropskou komisi a Nyní konečně dávám slovo zástupci Frontexu. Pan Gardner. Pan Pam Gardner. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za tuto možnost oslovit toto fórum. Nemám toho příliš, co bych mohl dodat k tomu, co už řekl pan Nielsen. Každopádně mohu podpořit jeho slova. Snad bych mohl říct pár slov navíc k tomu, jak Frontex zohledňuje respektování základních lidských práv při své činnosti. Plně se shodujeme s tím, co řekla paní Lochwheeler. Je to evropská, Frontex je evropská agentura, která musí respektovat a e, zaručovat tato nescizitelná lidská práva. Je to součástí také koncepce integrovaného, e, integrované zprávy hranic. Evropské unie. Jistě víte, že Frontex není politickým orgánem. Jeho činnost musí být tudíž zapracována do eh, dalších aspektů naší spolupráce mezi členskými státy i třetími státy. A snažíme se zapojit respektování lidských práv do veškeré naší činnosti, budování kapacit i operační činnosti. Nejsme v tomto úsilí sami. Snažíme se maximálně zapojit i naše partnery ze strany OSN, UNHCR a spolu s tím také přimět, aby členské státy se podílely na strategii, kterou rozvíjíme, tak aby jsme mohli lépe zapracovat lidská práva do našich aktivit. A s tím tedy souvisí částečně otázka nedostatku transparentnosti či odpovědnosti. Naším záměrem je vytvořit takovou poradní, poradní panel, který by byl otevřen zástupcům občanské společnosti, evropských institucí a členských eh, států a jejich pohraničních služeb. A z toho by mohl vzniknout akční plán. A ještě pár připomínek k některým aspektům toho jak dodržování základních lidských práv je integrováno do naší činnosti. V naší analýze rizik se snažíme přinášet čím dál tím více informací o azylu, o e, dopadu na lidská práva. Vlastně e, azylové řízení je jedním e, z klíčových parametrů našich operativních aktivit. A tady e, počítáme se spoluprácí e, s Úřadem Vysokého představitele pro uprchlíky, tak abychom měli více informací o těch tocích e, žadatelů o azyl, směrování k vnějším hranicím Unie ze třetích států a tak dále. Tohle všechno je součástí toho, co bylo ustaveno eh, ve stokholmském programu jako eh, fórum eh, spolupráce. Pokud bych se měl zabývat společnými operaci, obávám se, přerušuje předsedkyně, že máte již jenom minutu a půl. Takže děkuji, pokusím se to ještě zestručnit. Operační plán eh, pro eh, Frontex musí být samozřejmě s mezinárodními, evropskými a národními pravidly, s dodržováním lidských práv, ale rovněž si uvědomujeme, že správná realizace těchto programů, a bylo to také zmíněno, poslanci je eh, podmíněn souhlasem s hostitelskou zemí. My tady nemůžeme spolupráci eh, nějakým způsobem vnucovat členským státům. Hodně se tady hovořilo o odborné přípravě a my se snažíme, říká řečník, kterému eh, neustále zvoní mobil, v tomto směru spolupracovat e, s certifikovanými, prověřenými školiteli. Spolupracujeme s řadou zemí a různých e, akademických e, institucí a je to obecně pro nás situace plná výzev. Na jedné straně se samozřejmě musíme více snažit o dialog s orgány eh, chránícími hranice ve třetích státech. Na druhé straně eh, se musíme snažit také dodržovat parametry své spolupráce. Každopádně jsem připraven na eh, to odpovědět ještě paralelně na případné další dotazy. Vzhledem k času, který mi byl vyměřen, jsem to takto musel omezit. Předsedkyně, děkuji vám. A teď dám slovo naší zpravodajce na závěr. Našemu zpravodajovi. Málo času Děkuji všem za eh, stanoviska a připomínky. Problém je, že eh, nás hodně tlačí čas a přitom toto je nařízení, které je obrovsky důležité, včetně pozměňovacích návrhů a stanovisko našeho podvýboru eh, bude nepochybně také velmi cené a doufám, že bude přijato výborem AFET. Četl jsem návrhy stanoviska paní Lochbiller eh, velmi podrobně. Je tady 21 eh, pozměňovacích návrhů. Musím říct, že to je opravdu důkladná práce a já souhlasím s 90% vašich pozměňovacích návrhů, ale ne se 100% chtěl bych tady zmínit jeden problém, tak jak já ho vnímám. Musíme si odpovědět na, další na tuto otázku, do jaké míry a jak daleko by měl intervenovat Evropský parlament a do jaké míry bychom my měli kontrolovat činnost nějaké agentury. Podle mého názoru eh, v některých případech jdeme možná o stupeň dál, než bychom měli. A dám vám příklad. Je to klasický příklad, který je obsažen v pozměňovacím návrhu 20. Myslím si, že vaše úmysly byly velmi šlechetné, já s nimi souhlasím, ale ten pozměňovací návrh jde opravdu trošičku daleko. Nemyslím si, že by se Evropský parlament měl zabývat všemi možnými eh, pracovními aranžma eh, s třetími státy, v každém jednotlivém případě. Co to znamená v praxi? Pokud agentura vyjednává se 27 členskými státy a určitá eh, aranžma jsou pouze dočasná, nejsou konečná, tak potom by Evropský parlament vlastně eh, dostával dočasné Eh, informace o všech těchto aranžmá. Vím, že tohle by podle mého názoru zacházelo příliš daleko. Vím, že nemáme moc času, takže obecně řečeno souhlasím s paní Lachwiller v 90% případů myslím, že má pravdu, ale v některých eh, případech je to příliš daleko, konkrétně v 21. pozměvacím návrhu. Děkuji, myslím, že jsme tady vyslechli celou řadu slov na podporu navrhovatelky, eh, včetně z úst zástupců eh, komise a Frontexu. Uvidíme, jak se to s návrhem stanoviska dále vyvine, jakou podobu nabere, eh, až tady budou ještě další pozměňovací návrhy, protože 1. Eh, prosince by se mělo ovšem potom Eh, hlasovat v AFETu. Takže ještě závěrečné poznámky, paní Lochbiller. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji všem a pokusím se eh, zapracovat všechny poznámky, které zazněly a jsou velmi konkrétní. Děkuji vám za chválu, která zde zazněla, za to, že jsem pracovala tak důkladně, za to nemůže má národnost. Myslím si, že stojíme před situací, kdy můžeme něco určit, něco ovlivnit. A tuto situaci jsme zde dříve neměli. A já mám radost, že Frontex eh, to nezamítá, že neřekne ne, my s vámi nebudeme spolupracovat, ale eh, mám radost, že je zde návrh na vypracování akčního plánu a dalších věcí. To si myslím, že je skvělé. Ochrana lidských práv je důležitá v každém detailu. Můžeme proto vyjednávat, nakolik to rozpracujeme, ale zde v parlamentu máme pracovní skupinu, která se zabývá tím, jak evropské agentury jako takové do své činnosti zapracovávají i vliv parlamentu. Já bych samozřejmě velmi ráda diskutovala s kolegy z výboru Libe a s panem Businim. E, myslím, že často máme společné cíle, ale je nutno říci, že ten příklad, e, který zde zazněl, e, musíme si zvážit že musí, zda musí docházet té rovnováze, o které kolega hovořil, protože kdybychom pracovali s rovnováhou, eh, Znamenalo by to, že tím, že budeme méně porušovat lidská práva, dospějeme k vyšší jistotě, k větším bezpečnosti. To možná není tak jisté, ale pokud eh, budeme zapojovat všechny agentury a všechny členské státy, dospějeme k vyšší bezpečnosti a ne méně menší bezpečnosti pokud nebudeme postupovat při ochraně vnějších hranic v souladu s lidskými právy, budeme se potýkat s důvěryhodností. Nebudou nám věřit, že to s lidskými právy myslíme opravdu vážně. Na závěr bych ráda řekla jeden příklad. Odhaduje se, že od té doby, co začala pracovat agentura Frontex a ostatní agentury, bylo zachyceno přibližně 60 tisíc, eh, napadeno, zachyceno 60 tisíc lidí eh, na moři, právě protože překročili eh, hranice. A neúčastnili se těchto operací za celá ta léta jen Frontex, ale i ostatní agentury. A my zkrátka nevíme, co se s těmi lidmi stalo, jestli byli posláni zpátky, jestli mm, dostali svých práv a tak dále. Promiňte, říká předsedkyně, mohli bychom pokračovat v angličtině? Dobře, pokusím se. Takže zbytek jednání bohužel bude muset být veden v angličtině, říká předsedkyně, a my osvobodíme naše tlumočníky. E, to je v pořádku, e, všechna témata jsou důležitá, ale tady je zase něco, co může parlament ovlivnit. And I think we can uh, continue on the individual amendments outside. But I want just to make clear, it is not that you put